Bonjour à tous. Good morning. Dobré ráno, dobrý den. Eh, začneme s dopoledním zasedáním výboru LIBE. A chtěl bych především přivítat eh, ministra spravedlnosti eh, španělské vlády, mm, která teď předsedá toto poletí a on bude hovořit o prioritách španělského předsednictví v oblasti spravedlnosti abychom i zde ve výboru mohli diskutovat s ním. Ale než začneme, tak eh, zde v souvislosti s jedním bodem, o kterém jsme mluvili včera na schůzi koordinátorů, když jsme přidělovali jednu agendu, jedno téma, SWIFT, eh, tak to vypadá, že eh, socialisté, pokud jde o eh, tuto normu, tak by chtěli něco říci. Kinga má slovo. Děkuji, já jen velmi stručně. My jsme včera dlouze diskutovali o, tom, o té zprávě SWIFT a také o prioritách skupiny, která se zabývá ochranným příkazem a rozhodli jsme se, se že eh, stáhneme naše žádost týkající se SWIFT, protože naši prioritou je ochranný příkaz a my to klidně přenecháme ALDE. Stejně jako jsme to tedy už probrali včera, tak ten náš přístup trvá. Děkuji. Paní Genc. A nyní můžeme pokračovat. A to s prvním bodem našeho programu, což je představení priorit eh, ministra spravedlnosti, který zde zastupuje španělské předsednictví Rady EU. A asi tak na 15 minut dám slovo panu ministrovi a poté bude následovat první kolo příspěvku Nejprve to budou koordinátoři za každou frakci, kteří vystoupí. A poté bude otevřená diskuse pro ty poslance či poslankyně, kteří si budou přát vzít slovo a na to bude potom pan minister reagovat. Pane ministře, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Já eh, jsem, jsem přišel, abych představil priority španělského předsednictví v Radě EU v oblasti spravedlnosti. A já e, toto e, činím svědomím veškeré odpovědnosti, co to všechno přináší. Dnes si připomínáme, jeden, kdy si připomínáme oběti holokaustu a my jsme nastoupili do funkce v období hlubokých změn. Je to etapa, eh, která je poznamenána účinnosti Lisabonské smlouvy, kdy vzniká nový scénář, který znamená, že musíme pracovat intenzivně a hledat eh, řešení ve službách občanů, mm, a to je něco, co určitě naleznete eh, mm, jako téma španělského předsednictví, které bude vstřícné k dialogu. Naše předsednictví také i v podstatě zapadá do nového mandátu Evropského parlamentu a do období změn v komise. Nové časy, nové pracovní metody a to v odlišném institucionálním kontextu a to Mm, nejenom je to poznamenáno Lisabonskou smlouvou, ale také i e, mm, tím, že jsme povinni rozvíjet e, pětiletý program do roku 2014, který se týká e, právě rozvoje prostoru svobod, spravedlnosti a práva. A s cílem, abychom eh, zajistili kontinuitu našeho jednání, tak my eh, máme velký úkol, to znamená spolu s našimi eh, společníky z TRIA připravit program a to jsme právě učinili v tomto velice komplexním prostředí a je tedy Eh, důležité nejenom se zaměřit na meritum věci, ale i na procedury, postupy, eh, které je třeba eh, přijmout. A zaprvé si přejeme, aby nová komise aby Mm, bez odkladu předkládala legislativní návrhy, tak abychom mohli přijmout normy, které zatím formálně nebyly odsouhlaseny a nešlo to za minulých smluv. A dále také i na základě obecných či parciálních smluv, ke kterým došlo v Radě, bychom chtěli Eh, odsouhlasit, potvrdit tu práci, která již byla mm, vykonána, tak, aby Lisabon nebyla příčina určité paralýzy, tak, abychom mohli přijímat normy, které jsou relevantní pro váš výbor a které jsou předětem konsensu. Například jsou to otázky jako eh, otázka překladu a tlumočení, eh, což je jedna z procesních záruk, nebo jde o reformy v oblasti obchodování s lidmi, zneužívání E, e, dětí a dětské pornografie. Také i bychom chtěli co nejdříve e, vyřešit návrh PNR. Jsou to normy opatření, jejichž obsah známe, víme, jaké jsou i pochybnosti, které v minulosti vyjadřoval Evropský parlament, a to především v souladu s otázkou proporcionality zavedení tohoto systému v EU. A nakonec pokud komise znovu předloží tuto iniciativu, kde eh, rada již intenzivně na tom pracovala, tak jsme si vědomi, že je třeba se snažit nalézt dohodu eh, s parlamentem v této věci, tak abychom nalezli správnou rovnováhu, která je bezpodmínečná. Je třeba zajistit potřeby bezpečnosti, která musí zde existovat a která může odůvodňovat takováto opatření, ale na druhé straně jsou zde požadavky vyplývající z ochrany ochrany osobních údajů. Je to právo které je zakotveno v chartě základních práv EU a zde eh, tato listina nyní je právně závazná, stejně jako primární právo. A to všechno bude znamenat větší dialog a bez pochyby i intenzivnější práci, ale to nikdy by neměl být problém. A proto eh, musíme Eh, navázat na všechny tyto iniciativy, které již existují. A zde bych chtěl zdůraznit eh, například, protože to je velice relevantní pro občany, to je to, co se týká harmonizace našich právních řádů v oblasti procesních záruk eh, v trestním řízení. A zde na na konci minulého roku zde byl dán nový impuls a rada mohla přijmout cestovní mapu, kterou všichni dobře znáte. A toto znamenalo významný krok, eh, kterého musíme využít. Trio předsednictví a španělské předsednictví konkrétně mm, má maximální zájem na tom, abychom zmaterializovali, zkonkretizovali to, co nejdříve, protože si myslíme, že to nám umožní posílit vzájemnou důvěru mezi příslušnými soudními orgány a policejními orgány členských států a tak budeme schopni zajistit efektivnější aplikaci eh, nástrojů soudní spolupráce, které již existují eh, v tomto prostoru svobod, bezpečnosti a práva v EU. Eh, první z opatření, Eh, to se týká práva na tlumočení a překlad eh, v trestním řízení. Eh, takže mm, zde tomuto dáme nový impuls a to díky možnosti toho, to, že členské státy mohou přijít s iniciativou, protože již v Radě došlo k politické dohodě v říjnu minulého roku a jako předsednictví si myslíme, že je možné dosáhnout dohody v prvním čtení v Evropském parlamentu, eh, právě tedy co se týče to, této normy, eh, která eh, vlastně bude první normou, která bude přijata v oblasti soudní spolupráce v rámci našeho legislativního programu a my vyveneme veškeré úsilí s přesvědčením, že eh, brzká dohoda na této směrnici bude eh, nejlepší start pro to, abychom mohli pokračovat a plnit cestovní mapu. V tomto smyslu španělské předsednictví Eh, bude eh, apelovat na komisi, aby návrh směrnice o mm, právech, poučení o právech eh, mm, mm, obviněného, aby takto norma také byla přijata ještě v tomto proletí. A jak všichni víme, Lisabonská smlouva i posiluje tu možnost vyhodnocovat politiky v oblasti právě bezpečnosti práva a svobod. A myslíme si, tak jak i se ukázalo na neformální radě v Toledu, že toto hodnocení ale by nemělo se stát důvodem a záminkou pro legislativní pra- paralýzu, ani záminkou pro to, abychom duplikovali činnost, která již byla zrealizována v jiných instancích, jako je Evropská komise pro efektivitu e, spravedlnosti, to je orgán Rady Evropy. Vlastně my e, bychom neměli vysílat tento signál, že e, zde jsou nedostatky, protože to by bylo kontraproduktivní. Pane předsedo, dámy a pánové, jedna, jedna ze stránek, typických stránek identiky Španělska je to, že jsme velice proevropští a že jsme pro budování autentického prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti ku prospěchu všech občanů. Jsme věrni tomuto předsednictví a proto španělské předsednictví je odhodláno, že dá impuls veškerým iniciativám, Eh, v této oblasti eh, s vědomím, že zde existuje velký potenciál, který nám dává Lisabonská smlouva a Stockholmský program. A z tohoto pohledu tak naše hlavní linie eh, jsou následující. Za prvé jde o to posílit ochranu základních práv a mm, i e, rozšířit e, možnosti, aby e, občané mohli uplatňovat svá práva, svá práva bez jakýchkoliv překážek vyplývajících z rozdílu právních řádů. Za druhé jde o to zlepšit i služby soudů na evropské úrovni. A za třetí je třeba zlepšit nástroje pro efektivní boj proti trestné činnosti, terorismu a organizovanému zločinu, a to vždycky eh, s tím, že zde musí existovat řádné záruky, procesní záruky. A dále je třeba i rozpracovat eh, eh, právní pomoc a soudní spolupráci se třetími zeměmi. Takže naše činnost bude mít konkrétní podobu, tyto úkoly. Na jedné straně chceme odsouhlasit akční plán ke stokholmskému programu a tak, aby eh, se mohl zrealizovat, proto musíme co nejdříve vytvořit takový harmonogram, abychom dali konkrétní data legislativním i nelegislativním návrhům, které se zvažují na období 2010 a 2014 ve smyslu tohoto programu. A také i budeme pracovat, a to na základě návrhu komise, již spolupracujeme tedy s příslušnými odděleními komise a e, budeme hm, samozřejmě i e, se snažit zjistit, jaké jsou pozice dalších členských států, takže se všemi budeme spolupracovat spolupracovat, eh, je základní snažit se skonsolidovat toto v takový dokument, v takovou normu, která bude stanovovat eh, velice ambiciozní cíle, eh, tak, aby ta práva se stala skutečnou realitou. Za druhé, zlepšíme ochranu základních práv eh, prostřednictvím přistoupení Evropské unie k eh, římské úmluvě z roku 1950, z roku 1950 což je i stanoveno umožněno v článku 6.2 nové smlouvy my eh, se budeme snažit splnit tento článek eh, smlouvy co nejdříve a již pracujeme na tom, abychom získali vyjednávací mandát, který nám umožní eh, uzavřít příslušnou dohodou dohodu s Radou Evropy. A Eh, jde o to, abychom nastartovali tento proces, proto jsme i 12. 2. Eh, a 3. Eh, února jsme naplánovali seminář za přítomnosti zástupců Evropské unie a Rady Evropy, tak abychom si vyjasnili pozice na toto téma, které je velice komplexní, jak všichni dobře víme a také i budeme prosazovat instrumenty, které budou eh, prosazovat rozšíření principu vzájemného uznávání, a to především v oblasti eh, eh, spolupráce mezi trestně právními orgány, mezi soudy v trestních věcech. Velká priorita našeho předsednictví, a to v souladu se Stockholmským programem, je právě zaměřit se na soudní spolupráci v Evropské unii, především co se týče ochrany obětí poškozených, protože někdy se se zapomíná na oběti eh, a proto chceme posilovat jejich ochranu a zlepšit pomoc jim poskytovanou. A v Evropě my spolupracujeme již v trestních věcech, a to ale vždycky z pohledu toho obžalovaného, toho pachatele, pokud jde o předávání eh, řízení, trestního řízení, pokud jde o vydávání pachatelů, ale je třeba se na to podívat i z pohledu poškozeného, tedy oběti. A i eh, my jsme právě konali seminář v Madridu na toto téma a také jsme diskutovali s členy rady o eh, této věci na radě v Toledu a tak eh, se budeme snažit o to, aby komise předložila návrh globálního nástroje v oblasti poškozených obětí, tak abychom posílili jejich postavení, abychom posílili mm, mm, právní rámec v Evropě a abychom zlepšili i eh, kompenzační mechanismy, tedy mechanismy náhrad škod, které existují. A eh, vždycky s tím, že se budeme zaměřovat na oběti, tak také zde i smlouva poskytuje možnost členským státům, aby eh, eh, přišly s iniciativou a proto my s dalšími jedenácti, my jsme mm, přišli s návrhem, abychom v celé Unii e, efektivněji prosazovali rozhodnutí přijatá nějakým soudním orgánem, e, které se týkají ochrany obětí, aby byla tato rozhodnutí uznávána jinde. Potom máme zde ten Evropský ochranný příkaz. Jehož cílem je e, dát větší bezpečí obětem všude v Evropě a to především se budeme snažit apelovat eh, na ty potřeby obětí domácího násilí na celém území EU. My jsme koncipovali tento nový nástroj na základě e, principů vzájemného uznávání, které má zajistit efektivitu aplikace opatření přijatých pro oběť trestného činu, které e, často jsou e, ohrožovány i mimo jurisdikci daného státu, který vydal takové rozhodnutí. Nám se zdá, že to je iniciativa, která je spojena s pojmem evropského občanství a proto zde bych apeloval na podporu vašeho výboru v této věci. Také i jsme proto, abychom posílili aplikaci principu vzájemného uznávání mm, v oblasti dokazování v trestním řízení, a to zde prostřednictvím návrhu evropského vyšetřovacího příkazu, který nahradí eh, stávající příkaz pro dokazování. Zde my chceme přijmout ambicioznější návrh, tak abychom zde vyloučili eh, ten požadavek dvojí trestnosti, protože zde potom máme taxativní výčet vlastně důvo- eh, těch trestných činů a tudíž jsou zde důvody pro zamítnutí vykonání takového dožádání a to i omezuje tu možnost rychle vykonávat rozhodnutí a zároveň i budeme se snažit prosadit reformu eh, takových modelových smluv, které budou uzavírat případně vyšetřovací týmy, společné vyšetřovací týmy, to je na základě zkušeností, které jsme již eh, eh, zjistili, které máme z minulých let. A další priorita je optimalizace využívání informačních technologií a komunikačních technologií právě ve v, eh, v oblasti soudnictví a policie. My zde vytvoříme eh, evropský eh, portál, justiční portál, což bude velký nástroj i pro občany, nejenom pro soudy, a také nám to umožní i zlepšit Eh, vzdělávání a školení pracovníků, kteří pracují v soudnictví. Pane předsedo, dámy a pánové, Lisabonská smlouva eh, i eh, podle našeho názoru dává velký potenciál ve vytvoření úřadu Evropského prokurátora. Takže E, zatím e, tedy není byla uzavřena debata, jak by konkrétně tento úřad měl e, vypadat, protože zde existují různé vize, různé představy. A Stockholmský program hm, výslovně se zmiňuje o tomto úřadu a tedy za našeho předsednictví my navrhneme, abychom uzavřeli první kolečko takových úvah, reflexí o tomto novém institutu. A závěrem, dámy a pánové, je to ta vnější externí dimenze naší politiky justice a bezpečnosti. Určitě mm, toto mm, mm, v tomto globálním, globalizujícím se světě je důležitější a důležitější. V oblasti justice Evropská unie by měla prosazovat principy právního státu všude a také by měla prosazovat lidská práva a bojovat proti korupci, prosazovat stabilitu a bezpečnost a také, proč ne, i když eh, je to trochu mimo eh, tuto oblast, také bychom měli posilovat právní jistotu našich systémů, eh, tak abychom i toto mm, prosazovali při vyjednávání různých smluv, to je důležité. I španělské předsednictví bude prosazovat soudní spolupráci se třetími zeměmi a to v souladu s agendou externí politiky EU a to prioritně se zaměříme na transatlantické vztahy, kde justice a bezpečnost, eh, jak dobře víte všichni, eh, v tomto okamžiku to zaujímá významné místo a e, nastoupení Obamovy administrativy do Bílého domu, to je takový zvrat a je třeba to umět využít a vzít do úvahy, že kromě toho v tomto poletí ve Španělsku se plánuje ministerská schůzka v oblasti justice a vnitra, a to by mělo být v, úno, v Dubnu a potom summit se plánuje také. My e, tedy E, v, my, víme, že v říjnu minulého roku bylo odsouhlaseno společné komuniké, kdy se nastínily ty základní linie naší spolupráce na příštích pět let. A také i došlo k uzavření procesu ratifikace e, smluv o vydávání pachatelů a smluv vzájemné právní pomoci mezi členskými státy EU a spojenými státy. A v tomto kontextu, tedy intenzivní spolupráce, by bylo vhodné získat mandát, tak abychom mohli zahájit zahájit vyjednávání, abychom e, e, zjistili, zdali by bylo možné do budoucna uzavřít nějakou globální generální smlouvu o výměně informací e, s, pro policejní účely, samozřejmě s tím, že musíme garantovat řádnou úroveň ochrany osobních údajů, tak jak se to vyžaduje v článku 8 smlouvy. Víme, že toto je velice delikátní otázka, je to komplikovaná otázka, ale jsme přesvědčeni, že je vhodné a proveditelné posilovat mechanizmy bezpečnosti eh, a eh, bez toho ale aniž by to poškozovalo lidská práva našich občanů. Je to i přesvědčení eh, našich přátelů ve Spojených státech, eh, tak jak jsem i to zjistil na schůzce, ke, ke které došlo, když jsme se sešli s panem Erikem Holdrem, což je general attorney, eh, hlavní prokurátor Spojených států a to tam jsme, sešli, sešli jsme se s nimi v Toledu minulý týden. Také i se budeme zabývat programem, jak financovat boj proti terorismu. Bohužel Španělsko velice dobře ví, co to terorismus je. A proto eh, abychom eh, neoslabili naše možnosti, tak je žádoucí, aby Evropský parlament eh, přijal provizorní dohodu, tak abychom mohli pracovat bok po boku hm, s různými institucemi a snažit se hledat eh, alternativy, tedy my hm, v radě i v parlamentu, tak abychom mohli překonat ty problémy, které zatím s tímto máme. Předsednictví také doufá, že Evropský parlament se vyjádří k dohodám PE UNR s Austrálií a Spojenými státy a s, že se vyjádří i k dalším mezinárodním smlouvám. Některé jsou mm, pro nás velice zajímavé a některé ještě nemohlo, nemohly být eh, uzavřeny eh, kvůli účinnosti Lisabonské smlouvy. Během našeho proletí také hodláme konat ministerské schůzky ministrů vnitra a eh, justice s Ruskem a Ukrajinou. My si myslíme, že teď je dobrý prostor, abychom eh, spolupracovali více v oblasti civilního práva i trestního práva s těmito sousedy. Pane předsedo, dámy a pánové, už u toho uzavírám. Toto jsou tedy eh, hlavní linie eh, španělského předsednictví, které jsem zde stručně popsal. My spolu s Belgií a s Maďarskem jsme připravili program program, který zapadá do období velkých změn a hodláme i eh, tedy eh, zahájit práci na nových normách, nových pracovních metodách a od samého počátku se budeme snažit o mm, vzornou spolupráci s parlamentem a komisí, protože jsme si přesvědčeni, že to je nejlepší způsob, jak společně nadále budovat Evropu. Děkuji. Gracias. Děkuji, pane ministře. A teď, jak už jsem předeslal, začneme tedy s vašimi otázkami. Na každou otázku máte dvě minuty, na každou odpověď také vyčleníme dvě minuty. A poprosil bych tedy koordinátory různých politických frakcí zde v našem výboru, Poté budete mít další možnost položit otázku a to vy všichni, to znamená ne pouze koordinátoři. A nejdříve EPP. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Děkuji za prezentaci. Pane ministře, my jsme se včera sešli s vašimi kolegy zde v tomto výboru a proběhla výměna názorů i s nimi. Samozřejmě čas od času vyplyne nějaký zásadní problém dohody SWIFT a tak se tomu stalo i včera. A bylo včera dohodnuto, že se obrátíme na vás dnes a budeme se ptát vás. A bude probíhat debata na toto téma a já tedy rovnou začnu s tímto tématem, nepochybně kolegové se připojí později. Jak víte, pane ministře, dohoda ohledně boje proti financování terorismu nám byla předána až tento týden. A nyní se od nás očekává, že padne rozhodnutí. Pokud jde o postupy, tak pa- Evropský parlament velmi znepokojuje tento systém, který k věci zaujímá rada. Je to rozhodnutí, které souviselo časově i s Lizamonskou smlouvou. Evropský parlament s tím nesouhlasil, pak několik týdnů na to trvalo, než se dohoda dostala k nám a stalo se tak až tento týden a nyní se po nás žádá, že ji odsouhlasíme. Pochopitelně pokud jde o naše postupy, tak jsme tímto časovým tlakem eh, velmi znepokojeni. Jsme znepokojeni tím, jak s námi zachází rada a to zvláště tehdy, pokud už smlouva platí. Nyní k věcné stránce věci, pane ministře, my se ujmeme svých úkolů a budeme tu dohodu pečlivě studovat a poradíme se o této dohodě, rovněž ji prověříme a zkontrolujeme ji eh, oproti usnesením Evropského parlamentu z minulého září. A já se chci zeptat, jak reagujete na naše stížnosti týkající se toho, jak se rada chová k Evropskému parlamentu a jak, si, jak se díváte vy na tuto dohodu, když ji porovnáte oproti tomu usnesení Evropského parlamentu z minulého září. Děkuji. Děkuji, paní Gans. Bylo dohodnuto, že nejprve proběhne první kolečko otázek a proto dávám teď slovo panu ministrovi, aby se rovnou vyjádřil na položenou otázku. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pane Busutile, já jsem velmi rád, že mohu odpovědět na vaši otázku. 30. listopadu rada přijala rozhodnutí a to byla poslední lhůta, ve které mohl být přijat základ, který jsme potřebovali pro naše jednání. Podniky, které mají k dispozici všechny tyto informace, tak musí také v dané lhůtě přijmout základní standardy. Nicméně šlo o to zajistit statut quo a zaručit ochranu všech a vyčkat na rozhodnutí Evropského parlamentu. To byl v podstatě ten důvod. 30. listopadu končil mandát vyjednávání a z toho důvodu správního hlediska muselo být přijato rozhodnutí v radě. Eh, samozřejmě všechny postupy jsou velmi komplikované a bylo to poprvé. Já se velmi omlouvám, že tento postup eh, vyprovokoval eh, takové špatné pocity. Nicméně my jsme se snažili co nejvíce všechno urychlit tak, aby všechno začalo co nejdříve fungovat a aby Evropský parlament co nejdříve obdržel všechny informace a mohl co nejdříve přijmout rozhodnutí. My jsme také pracovali na, do, na bilaterální dohodě s USA a bylo velmi složité v podstatě dojít k rozhodnutí i e, m, rozhodnutí týkající se malé části této dohody. A my v našem prostoru spravedlnosti, v našem evropském eh, prostoru spravedlnosti nemůžeme eh, rozhodovat vždy tak, jak by se nám líbilo. Paní Gans. Děkuji. Já bych také ráda poděkovala panu ministrovi za jeho slova. Já si také myslím, že, Evrop- že španělské předsednictví bude opravdu příkladné v souvislosti s novým fungováním předsednického tria, tak jak vstoupilo v platnost po vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy. Já jsem s velkým zájmem vyslechla to, co jste říkal, pane ministře. Co se týče oblasti SWIFTu, tak to je jedna z nejdůležitějších eh, oblastí. Je to téma, o kterém jsme velmi intenzivně hovořili v posledních dnech. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Pan ministr hovořil o ochraně práv mladistvých a také o plánech španělského předsednictví v této oblasti. Já bych byla ráda, abyste o tom pohovořil trošičku detailněji, abyste řekl trošičku více o tom, eh, co chce udělat španělské předsednictví v této oblasti, jak chcete ochraňovat mladistvé, jak chcete bojovat eh, proti sexuálnímu zneužívání a obchodu s lidmi. To, co je pro nás také velmi důležité, je horizontální směrnice, na které se právě pracuje v radě radě. Já bych se chtěla zeptat, jak dále budete pokračovat na této agendě a jaký je váš časový harmonogram. Děkuji. Děkuji, paní Gon, za vaši otázku. My samozřejmě jsme rozhodnutí a chceme velmi úzce spolupracovat s předsednickým triem a s evropskými institucemi. E, všechny otázky, které jste zmínila, jsou velmi zásadní pro všechny evropské občany a také pro oblast spravedlnosti a práva. Co se týče obchodu s lidskými bytostmi, tak to je oblast, na které se již velmi intenzivně pracuje, oblast, eh, v rámci níž velmi úzce spolupracujeme také eh, s Evropskou eh, radou. My na tom pracujeme, právě se teďka dokončují ta poslední ustanovení týkající se délky zatčení nebo délky trestů, které budou určovány ale my si myslíme, že v každém případě budeme moci dojít k dohodě a doufáme, že komise nám co nejdříve předloží svůj návrh a my budeme moci na něm v radě pracovat. Co se týče toho dalšího tématu, který, které jste zmínila, to znamená, uh, dětská pornografie, to je v každém případě další zásadní téma, které v tuto chvíli velmi intenzivně studujeme v komisi a opět vyčkáváme a doufáme, že nám komise co nejdříve předloží návrhy, abychom co nejdříve mohli odsouhlasit eh, příslušnou směrnici. Eh, nová ustanovení jsou výjimečná, protože poprvé se hovoří o represích eh, zločinu, ale také o ochraně obětí. A to si myslím, že bude velmi důležité, protože je to nový pohled, z něhož se díváme na tuto problematiku. Děkuji, Alde. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za úvodní slova. Já bych se chtěla připojit k tomu, co už říkala kolegyně. A chci k tomu ještě doplnit, že to není jenom parlament, ale rovněž i evropští občané, kterých se dotýká to, jak se k tomuto chová rada. Parlament chce zaujmout své odpovědnosti chce se jich zhostit dobře, ale nemá prostor kvůli tomu, co udělala rada z časového hlediska. Evropský parlament stanovil řadu podmínek, které se týkají hlasování o dohodě SWIFT za dva týdny. Má tam být jasný přístup k všem příslušným informacím. Evropském parlamentu musí být umožněno provést náležité zkoumání toho materiálu. A mít dohled a přístup k informacím. A právní služba rady, zdá se, je proti té dohodě proti právnímu základu. A to je stanovisko, které je pro nás zásadní. Rada nám ale nedala přístup k tomuto stanovisku, k tomuto materiálu. A pro vaše informaci, já jsem to předala Evropskému soudnímu dvoru. Musím také upozornit na to, že rada nám nedala tento přístup. Nebylo to jednomyslné, protože některé země byly pro. A já bych se, pokud jde o PNR, chtěla zeptat, kdy Evropský parlament dostane odpověď na svá usnesení z listopadu 2008 na toto téma. A já velmi vítám, co jste říkal, pokud jde o přípravu na vstup eh, a připojení se k úmluvě o lidských právech. Jsou zde dvě země, které nejenže zamítají uplatňovat štrasburské rozsudky, ale dokonce veřejně spochybňují tyto rozsudky a je to okamžik, kdy máme se připojit k této úmluvě a tak je to docela důležitá otázka, jak asi víte. Děkuji. Děkuji, pane ministře, děkuji. E, co se týče SWIFTu, zde samozřejmě existují dvě dimenze. Jednak je to ta e, věcná dimenze, o kterou tady jde. A e, to znamená, jak nastavit tu správnou rovnováhu mezi bezpečností a ochranou údajů v takové situaci, kdy terorismus není nějaká hypotéza, ale je to realita v našich zemích. A potom samozřejmě zde existuje ta dimenze vztahu mezi institucemi. To je také třeba e, si definovat. A podle mého názoru rada eh, eh, jednala v rámci svých odpovědností v okamžiku, kdy rozhodovala. Tady šlo o eh, prodloužení dohody, která již fungovala předtím a experti nám říkají, nyní bychom to měli vyhodnotit a tato bychom vyhodnotit, co je efektivní v boji proti terorismu bylo třeba přijmout toto eh, rozhodnutí v, eh, v určitém termínu na základě eh, právních norem, které jsme měli a v tom okamžiku, kdy se rozhodovalo. A rozhodnutí bylo tedy prodloužit na 9 měsíců toto e, s tím, že musíme respektovat i Lisabonskou smlouvu, protože tady to rozhodnutí je důležité. To bylo tak zásadní téma, nebo to je tak zásadní téma pro evropské občany. Ochrana osobních údajů je významné téma, ale i bezpečnost jejich je významné téma a je a na základě i studií a analýz e, e, také bude třeba tedy potom rozhodnout v součinnosti s Evropským parlamentem. A e, zde v době musí existovat spolupráce a vztah mezi tím bojem proti terorismu, to je to, co fungovalo, a to je třeba prodloužit, tak abychom nevyslali nějaký signál, že se toho vzdáváme, že se vzdáváme boje proti terorismu. A Samozřejmě eh, s tím, že eh, eh, toto rozhodnutí není definitivní a nikdy nebude nic přijímáno na úkor Evropského parlamentu. Naopak, ale máme devět měsíců teď, kdy všichni společně můžeme se zamyslet nejenom, na, nejenom nad SWIFTem, protože by bylo dobré také i získat obecný generální mandát abychom mohli hovořit o e, veškeré výměně informací, policejních informací se Spojenými státy, abychom měli takovou globální vizi, e, a protože zde musí existovat e, ten vztah mezi ochranou údajů, což je základní právo, ale i bezpečností. A možná to je vysvětlením, proč tedy komise v rámci vlastních pravomocí přijala toto rozhodnutí. A s tím že ale eh, zde eh, důsledek byl ty problémy s Evropským parlamentem, ale to nebylo jejich eh, důvodem, nebo to nebyla jejich vůle, ne. Tady šlo o to zajistit takové přechodné období, zaplnit takové vakuum a samozřejmě závěrečné slovo bude mít také tento parlament. Já jsem se ptala na něco velmi konkrétního. Otázka zní, dostaneme přístup ke stanovisku právní služby rady? Ano nebo ne? Jednoduchá otázka. Chcete odpovědět? Existuje? Ehm, zde existuje celá řada předpisů, které upravují přístup k k právním dokumentům právní služby rady a já si myslím, že e, vše, co bylo rozhodnuto, tak to bylo při respektování právních norem a předpisů Evropské unie a jak víte zde e, i e, máme tedy Vídeňskou úmluvu, která se týká smluvního práva, takže vše bylo přijato na základě solidního právního základu. Za zelené pan Romeva. Mm, Děkuji. Já bych rád pozdravil pana ministra. Mm, tři velmi krátké otázky, co se týče Evropského ochranného příkazu. Já vím, že to je jedno z nejdůležitějších opatření. Já vím, že některé státy ještě stále mají takový problematický postoj. Já bych chtěl vidět, ale jaké mají problémy, které to jsou státy, protože to, je, to jsou věci, se kterými budeme muset bojovat. Dále druhá věc. Já se omlouvám, ale opakuji SWIFT. To je velmi důležitý problém. Hodně jsme o tom eh, mluvili a já souhlasím taky si s eh, těmi již eh, zmíněnými stíž stížnostmi, ale já se ptám, vy jste se už obrátili na Evropský, soudní, sou, na Evropský soud, ptali jste se, co si myslí o tomto opatření, protože já chápu, že tady je ještě spousta otevřených otázek, protože vím, že to je rozhodnutí, které se týká údajů, které jdou z Evropy do USA, ale e, zároveň ty stejné informace my nedostáváme z USA do Evropy a kromě toho jde o otázku, která se týká také ochrany osobních e, údajů. To znamená, znamená, že je to velmi konkrétní otázka týkající se této záležitosti. A za třetí, chci se zeptat na eh, osudy lidí, kteří k nám přicházejí z Guantanama, protože víme, že některé státy Evropské unie se rozhodly tyto eh, osoby přijmout. My už jsme o tom eh, hovořili několikrát a v posledních, v posledních dnech to byla velmi intenzivní debata a já jsem se chtěl zeptat, jak tedy budete postupovat a zdali budete přijímat další osoby z Guantanama. Děkuji. Ano. Děkuji za všechny vaše otázky. Co se týče té první otázky, kterou jste mi položil, co se týče Evropského ochranného příkazu. Jde o mechanismus vzájemného uznávání. A odkud proudí ty problémy? Co se týče opatření, ochrany lidí, tak eh, tato opatření jsou velmi rozdílná ve všech členských státech. Eh, například existují velké rozdíly například eh, v opatřeních týkající se eh, domácího násilí, protože v různých členských státech jsou různé soudní instance zodpovědné právě za tuto záležitost. Někde to jsou soudy, první instance, druhá instance nebo dokonce správní úřady. My si nicméně myslíme, že právě ten, eh, ta zásada vzájemného uznávání by nám měla pomoci. Toto byl tedy ten hlavní problém Eh, se kterým jsme se potýkali. My máme již podporu 12 členských států a já jsem si jistý, že my budeme moci dále vypracovávat eh, velmi užitečný nástroj ne pouze pro boj proti terorismu, ale také pro boj proti eh, dalšímu druhu násilí a domácímu násilí. Co se týče eh, té další otázky týkající se, zdali jsme se již zeptali Evropského soudního dvora na otázku SWIFTu. Eh, co se týče toho období eh, přeskumu či hodnocení, tak to období by mělo začít v tuto chvíli v Evropském parlamentu. Jediné, co se stalo, bylo, že bylo přijato provizorní rozhodnutí, které poskytuje kontinuitu již existujícímu eh, programu ke kterému přidáváme nějaké doplňující charakteristiky a to jenom z toho důvodu, protože chceme zaručit kontinuitu tohoto bezpečnostního mechanismu, ale od prvního dne víme, že potřebujeme nejdříve vyhodnocení, hodnocení právních expertů, ne pouze policejních odborníků, kteří se zaměří na efektivitu celého toho, tohoto systému. Musíme vyhodnotit také všechny kontrolní systémy tohoto systému a proto jsme si určili tuto devítiměsíční roční eh, přechodnou lhůtu, toto přechodné období, abychom měli čas na analýzu a na vyhodnocení. A to si myslíme, že bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme mohli přijmout. Co se týče vězňů z Guantanama, chci říci, že nad rámec těch smluv, eh, které jsme které jsme podepsali a které se týkají e, přijetí e, vězňů, tak toto více spadá do kompetence e, ministerstva vnitra a proto já nemám moc informací ani informace týkající se jejich integrace či začlenění či dalších jiných opatření, která budou přijímána v této souvislosti. Děkuji a zaguje paní Veržat nejsem koordinátorkou, ale koordinátor eh, zde není, takže já budu hovořit za GUE. Pane ministře, já bych se chtěla vrátit eh, k otázce smlouvy SWIFT. Omluvte mě, ale já si myslím, že vy to děláte stejně jako eh, švédské předsednictví. Vyhýbáte se odpovědím. Vy nám nemůžete tady říkat, že právo na bezpečnost eh, má přednost před eh, ochranou údajů. Již tři měsíce, více než tři měsíce vlastně Evropský parlament opakuje stejné požadavky, že to tři měsíce, kdy švédské předsednictví pořád, i teď španělské předsednictví pořád hovoří o problémech lhůt, timingu. No takhle to nejde. Minulý týden ve Štrasburku jsme slyšeli, že je problém s překlady. Dva měsíce na překlad smlouvy, no to si z nás snad děláte legraci. A to je vlastně teď první naše zkušenost, kdy se snažíme řádně aplikovat Lisabonskou smlouvu a to není možné, abyste takto zacházeli s Evropským parlamentem. To je nepřípustné. My všichni jsme přesvědčeni a všichni jsme slyšeli paní Redingovou a paní Wallström, ty komisařky nám říkali, že nebude Mm, existovat zde nějaký eh, rozdíl, že zároveň se budeme zabývat otázkou bezpečnosti i lidskými právy. A my jako parlament říkáme to již měsíce měsíce. Ano, eh, problém bezpečnosti, dobře, to se řeší dobře v komisi a v radě, ale pokud jde o ochranu údajů, tady ne. Vůbec vy neberete do úvahy rozhodnutí parlamentu. Parlament přijal usnesení. A co vidíme teď? že nic z toho, co je v usnesení parlamentu, nic z toho nebylo vůbec zohledněno. Za tři měsíce se s tím nepracovalo a pořád je to stejné rozhodnutí. Vy nám říkáte timing, timing, načasování a já vám teď kladu konkrétní otázku. Můžete nám přesně právně odpovědět a vysvětlit, proč lhuty jsou takové či one. onaké. Máme zde 31. listopadu, kdy Mm, rada musela přijmout eh, údajně rozhodnutí a nemohla počkat na prvního 12. No to je trochu pravzláštní. Děkuji, pane ministře. Děkuji. Děkuji, paní Veržat, za vaši otázku. První, kdo má zájem na ochraně osobních údajů a také na dodržování osmého článku umluvy lidských práv, tak eh, jsem v každém případě já jako ministr spravedlnosti. Ale pro ochranu základních práv, aniž by byla porušována bezpečnost všech evropských občanů, tak musíme v každém případě hledat společné alternativy. A to je přesně to, co děláme v tuto chvíli, toto přechodné období. Ne, abychom hovořili pouze o SWIFTu, ale o ochraně osobních údajů obecně, protože hovoříme o PNR a také všechny s tím spojené výměny informací. A to vyžaduje porovnávat dvě věci samozřejmě efektivitu a proporcionalitu celého tohoto opatření, protože to je zásadní pro ochranu osobních dat evropských občanů, ale zároveň je velmi důležité vědět, jak zachovat společné politiky bezpečnosti s některými státy a v tomto případě tedy s USA. A to je kontext, to je pozadí, na kterém pracujeme. Rozhodnutí, která byla přijata, byla přijata s toho důvodu, že jsme chtěli udržet kontinuitu, nechtěli jsme porušit tento kontext. Musíme společně vymýšlet e, nějakou alternativu a já chci říci, že 30. listopadu ještě jsme nedošli k žádné alternativě, která by našla nějakou alternativu, která by neporušovala naši bezpečnost a chránila osobní údaje. A z toho důvodu e, se stalo to, co se stalo. E, to znamená, že máme vnitřní rozhodnutí, které je provizorní, které není inovativní, jenom prodlužuje existující statut quo a teď máme opravdu tu skvělou příležitost, abychom se zabývali všemi obavami, které jste vyjádřili a abychom našli to nejlepší řeš- řešení. Děkuji, pane ministře. Eh, kde je další koordinátor, který se přihlásil o slovo. Není to, to znamená, že přejdeme hned ke druhému kolu otázek. To znamená, že v tuto chvíli nashromáždíme několik otázek. Mám tady na seznamu už eh, několik řečníků, kteří se přihlásili o slovo. To znamená, teď bych vás poprosil, aby jste svoji otázku zkrátili na jednu minutu. Ministr si, pan ministr si zapíše všechny vaše otázky a potom na, poté na ně hromadně odpoví pan Bos. Děkuji první řadě. Eh, pane ministře, vy jste zdědil poměrně eh, složité otázky. Eh, samozřejmě jistě víte, že SWIFT, to je otázka, o které budeme hovořit ještě hodně dlouho a je to otázka, která Evropský parlament velmi pálí. Obsahově je to velmi složitá otázka, ale já se ptám, proč jsme se k tomuto tématu, proč jsme k tomu přistupovali tak diletantním způsobem? Vy jste hovořil o globální dohodě, ale eh, já se tedy ptám, eh, když eh, vy jeden, do jednání nezapojíte ani Evropský parlament, tak proč vůbec mluvíte o nějaké globální dohodě? protože eh, přece obsah globální dohody se může zakládat pouze na základě vyjednávání, na základě eh, hodnocení rozdílů různých kultur a různých názorů. To znamená, já tady vnímám ten termín nebo pojem globální dohoda eh, jaksi nevelmi realisticky. Děkuji. Paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Ano, jedno ze zásadních témat pro nás právě to, mm, vše, to je to, co se týká role parlamentu a my teď jsme v nové etapě, nyní máme Lisabonskou smlouvu a mm, taková to zásadní témata, ten třetí pilíř, to je pro parlament velice významné. A já bych se chtěla zeptat, Eh, kromě toho, že bych vám chtěla poděkovat, eh, tak vy máte velice ambiciozní pozici, která vyplývá z vašeho eh, programu budování prostoru práv a i velký program vzájemného uznávání, protože to je to, co by mělo odblakovat situaci z minula. A zde bych vám chtěla říci, jaké nástroje mm, bychom mohli mít, aby bychom mohli ochránit eh, osobní údaje do budoucna a vyvážit to vůči té bezpečnosti. To znamená, jaké nástroje bychom mohli mít, abychom napravili ten proces, který začal tak špatně, aby nakonec pokračoval dobře. Děkuji. Pani Lotford. Um, Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych se chtěla zeptat pana ministra, jestli se zaměří na fungování evropského zatýkacího rozkazu konkrétně zde o pr- pracovní pravidla a to, co se zpracovala na téma překlad a tlumočení. Říká se, že v některých členských státech se to nedodržuje. Má se to používat na to, aby eh, se splnila ta příslušná pravidla. Některým nebylo umožněno eh, být propuštěn na kauci a ve Spojených státech je úmyslem nechat lidi ve vazbě bez stanoveného data řízení eh, nekonečně dlouho, bez propuštění, bez obvinění. A tento účinek tohoto dialogu se v současné době ukazuje. A My zde tedy jsme nedostali odpověď na téma dohody SWIFT od pana Zapatera. Na jedné straně se říká, že pro zatímní uplatnění dohody bude ukončeno, pokud to Evropský parlament zamítne. Na druhou stranu se říká, že není možné to přerušit. To prozatímní uplatňování není, nejde přerušit. To je druhý argument a zdá se, že mezi těmito argumenty je střed. Takže se ptám, jestli prozatímní uplatňování lze přerušit nebo nikoli. Děkuji. Ostatní se hlásí a nám začne druhé kolečko. V tuto chvíli už je však seznám řeč. Pan Bons, prosím, minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste hovořil o posílení ochrany lidských práv a já budu hovořit o dvou dokumentech, Chartě lidských práv a Úmluvy o lidských právech Rady Evropy. Na výboru AVKO v pondělí zazněly pochybnosti na téma platnosti toho takzvaného opt-outu, který mají tři země od doby vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Rovněž také bylo řečeno, že poté, co Evropská unie kolektivně podepsala úmluvu o lidských právech, tak ty země, které mají opt-out z charty, by mohly využít úmluvu ve Štrasburku a že Štrasburg by mohl přinutit tyto země, aby se vzdali svého optautu. Já doufám, že tato složitá otázka je dostatečně jasná. Mrs. Kinga Gall. Pani Kinga Gall. Děkuji, pane předsedo. i Já eh, mám otázku k základním právům. Já jsem velice ráda, že trio Eh, úzce spolupracovalo na přípravě programu. Mm, tedy, eh, který bude se realizovat prostřednictvím eh, španělského, mm, belgického a maďarského předsednictví a vlastně to je první trio od vstupu v účinnost Lisabonské smlouvy, tedy vaše první předsednictví bude mít zásadní roli aby eh, začalo eh, aplikovat eh, chartu základních práv, to znamená včetně ochrany etnik, menšin. Já mám konkrétní otázku. Víme, že za krátkou dobu za začnou vyjednávání expertů o úmluvě lidských práv. Ale jaké jsou plány eh, předsednictví o našem přistoupení k této úmluvě? Děkuji. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, ministern snuddade vid frågan om människohandel. Och... Děkuji, pane předsedo. A pan ministr už hovořil o obchodování s lidmi a říkal, že by měly proběhnout změny v oblasti trestního práva ale je to novodobé otroctví. Abychom bojovali proti této trestné činnosti, musíme rovněž také učinit preventivní opatření. A tak si říkám, co chce předsednictví dělat v této oblasti. Jaké možnosti zde vidíte? Jak myslíte, že bude dobré bojovat proti této trestné činnosti prostřednictvím prevence? Je předsednictví připraveno spolupracovat s členskými státy tak, aby zaujímali vlastní opatření, aby snižovali tuto eh, vlastně poptávku po této trestné činnosti. To je to, co navrhoval komisař Baro v rámci toho, co bylo zpracováno loni. Nicméně švédské předsednictví se na tom nedohodlo na radě. A tak se ptám, jestli španělské předsednictví bude působit v tomto směru, aby byla činěna i preventivní činnost. Děkuji. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe nur eine... Děkuji. Já mám jenom jednu malou připomínku týkající se SWIFTu. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak SWIFTové údaje od 1. ledna 2010 nejsou posílány do USA. To znamená, že od 1. ledna nejsou vyměňovány tyto informace nebo nejsou posílány tyto informace. A já se tedy ptám, proč je tomu tak, já bych eh, rád věděl, eh, zdali by bylo možné eh, tuto situaci ještě prodloužit, zdali by bylo možné počkat na rozhodnutí Evropského parlamentu, protože já si myslím, že ta situace, v jaké se teď nacházíme, je opravdu, já bych řekla, až protiústavní v Německu jakékoliv porušování nebo jakýkoliv zásah do eh, osobních práv musí být eh, prošetřen. A já se tedy ptám, zdali eh, to bude prošetřeno i v našem případě. Pan Kolín. Děkuji, pane předsedo. Já také vítám pana ministra. Já s velkou pozorností jsem si vyslechl úvahy, které se třeba týkaly toho eh, portálu e-justice. To je důležité pro modernizaci, reálnou modernizaci. To je to, co potřebujeme právě v soudnictví. A vy jste také hovořil o tématu spolupráce eh, se třetími zeměmi. Já vím, že zde je to velice důležité a 10. Eh, a 11. Eh, května eh, se bude o tom hovořit v Agrogento, tedy kdy se bude hovořit o spolupráci kolem Středozemního moře. A je třeba si zde tedy zjistit a podívat se, jak je to s jednotlivými smlouvami, se třetími zeměmi. A e, především e, pokud jde i o e, profilu e, imigrantů, profilu i, i důsledků, které to potom bude mít na trh práce v Evropě. Zvažujete i tyto aspekty? Děkuji, paní Borsellino. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla upozornit pana ministra na jedno téma, což je organizovaný zločin eh, mafiánského typu. Eh, to je konkrétní typ organizovaného zločinu. A chtěla bych se zeptat, zdali španělské předsednictví hodlá věnovat pozornost eh, nebo navrhne nějaký předpis, eh, který by se týkal eh, majetku zabaveného mafii. Eh, protože my v Itálii máme zákon, který umožňuje používat eh, tyto zabavené prostředky pro sociální účely. A mm, zde mm, eh, paní komisařka moc, paní komisařka také věn, hovořila o tomto tématu, já se ptám, co si o tom myslí rada. A potom mm, dále ochrana svědků to je důležité nejenom pro jejich ochranu a bezpečnost, ale je to eh, vůbec důležité pro jejich kvalitu života. Takže co uděláte s ochranou svědků? Děkuji. Paní Cipel. Herzlichen Dank. Děkuji srdečně. Pane předsedo, pane ministře, v posledních měsících eh, vedeme debatu o vyvážení mezi ochranou občanů a jejich bezpečností. Eh, nicméně, já to vnímám trošičku jinak. Kdykoliv vyjadřujeme jakékoliv kritické připomínky týkající se občanských práv nebo bezpečnosti, teď zase zmiňuji SWIFT, většinou dostáváme argument, že musíme eh, souhlasit. Vy sám tuto debatu ještě vyostřujete, protože říkáte, že eh, ty naše připomínky vedou vlastně k oslabení bezpečnosti občan, našich občanů. V parlamentu. Do této chvíle nemáme žádné dokumenty, které by dokazovaly efektivitu této dohody. Eh, SWIFT se používá 8 let. Vy říkáte, že vám odborníci potvrdili, jak zásadní tato dohoda je, ale ve chvíli, kdy vám klademe otázku, tak vy říkáte, že právě probíhá vyhodnocovací období a to je přece jasný protiklad. Děkujeme. Pan Diong. Dank u wel, voorzitter. Ik, Děkuji, pane předsedo. Já mohu potvrdit všechno, co zaznělo na téma SWIFT. Vidím ale, že z vaší strany stolu nemáme žádné jasné odpovědi. To je škoda. Doufám, že se nám podaří nějaké odpovědi od vás získat později. Ale položím vám tuto otázku. Systém spravedlnosti v Evropě se opírá o systém uznávání, vzájemného uznávání eh, rozsudků, rozhodnutí, výroku o trestu a já mám pocit, že toho děláme málo, pokud jde o to, jakým způsobem se to řeší, jakým způsobem se provádí dokazování v Nizozemsku. Probíhá velká debata na toto téma, jak by se to mělo řešit. Budete se mnou souhlasit, pane ministře, že potřebujeme ne až tak monitorovat, jak se rozvíjí principy právního státu, ale spíše monitorovat, jak se dodržují lidská práva a jak v rámci trestního řízení a obecně jsou tyto principy plněny. Děkuji. Pan Borgecio, minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, prezident Sarkozy nedávno hovořil o, nebo zopakoval, vyjasnil pozici francouzské vlády o vážném problému, a to je tajná imigrace, nezákonná imigrace. Mně se zdá, že v evropských státech, eh, možná ne ve všech, existuje eh, trestný čin, eh, tedy nelekální imigrace. Takže já se ptám, jaké jsou zde návrhy španělského předsednictví k tomuto problému, toto kriminalizovat. Je třeba mít evropskou strategii boje proti imigraci, takže mm, z pohledu justice. Děkuji. A nyní e, společně odpoví na e, druhé kolečko otázek pan ministr. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové. Já se pokusím seskupit některé otázky e, s vaším dovolením. A to především ty, které opět, i když trochu jiným způsobem, se e, e, zaměřovaly na to též. Takže já se pokusím především zodpovědět na otázky na SWIFT a to co nejjasnějším způsobem. Rada nerozhodla o podstatě tedy dohody SWIFT, ne. Obecně Eh, tedy jakékoliv rozhodnutí, které se týká osob, eh, tedy ochrany osobních údajů, lidských práv eh, a mm, vztahu s bezpečnostní politikou, tak to je něco, co bude řešit tento parlament. Jinak to být ani nemůže. Rada se nachází v době změn, kdy máme zde jednu smlouvu, která přestala platit a nastala jiná smlouva a bylo třeba tedy prodloužit něco, co existovalo v okamžiku, kdy Eh, ten subjekt, který spravuje tyto informace, tedy SWIFT, tak také probíhá eh, tam restrukturalizace. A to nám vysvětluje, že právě eh, zde ty informace, které přímo mohly získávat americké orgány, tak teď nemohou získávat přímo, ale na základě předběžného povolení příslušných orgánů pro ochranu údajů v členských státech Evropské unie, tam, kde se tedy nachází ty údaje. Takže Zatím neexistuje tedy rozhodnutí o SWIFTu jako takové, ani zde není nějaký záměr, nebo nebyl nikdy žádný záměr, to vás mohu ujistit, nějakým způsobem tedy e, e, vyhnout se takovémuto rozhodnutí, které musí být přijato na základě Lisabonské smlouvy. O to musí rozhodnout Evropský parlament. Ale jsou zde dvě otázky, které e, právně musíme řešit. Za prvé 30 Eh, listopadu tedy eh, končil, skončil právní základ eh, pro tento systém. Takže šlo vlastně o prodloužení systému. Tady nedošlo k nějaké novelizaci, ke změně některých těch prvků tohoto systému. A za druhé, teď i v souladu s evropským smluvním právem, což tedy samozřejmě Evropa respektuje, evropské smluvní právo, takže nebylo možné odsunout datum účinnosti. To by bylo unilaterální akt je jisté, že tento parlament bude rozhodovat nejenom o této konkrétní otázce, která je jedna z mnohých otázek, ale také i e, bude rozhodovat o bezpečnosti a ochraně údajů v Evropě obecně řečeno, tak, abychom dali skutečný smysl obsahu e, článku 8 e, listiny základních práv EU. A na to máme čas na to máme čas, abychom se i zamysleli, abychom eh, dostali informace, tak jak to okamžitě začne dělat rada, abychom si vyslechli experty, abychom eh, vytvořili solidní alternativu eh, v této tak komplikované otázce. A to vlastně bude jediný záměr, nebo jediný záměr, který existoval za těmi institucionálními kroky neexistuje zde žádné meritorní rozhodnutí, že bychom, mm, tady šlo o to prodloužit eh, status quo eh, mm, a, a, a s tím, že eh, bylo třeba vyčkat na tento parlament, který přijme rozhodnutí v této věci, v této věci i v ostatních věcech, které se tohoto tématu už se týkají. A nyní v souvislosti, nebo ještě bych také chtěl říci, že byla vytvořena pracovní skupina na vysoké úrovni mezi členskými státy a Evropskou, v Evropské unie, mezi tedy členskými, pardon, mezi Evropskou unii a Spojenými státy a my jsme si vědomi toho, že zde tento parlament má legitimní eh, obavy, které se týkají ochrany osobních údajů evropských občanů, ale také eh, jsme viděli, jak experti smýšlí a zde je třeba o tom diskutovat. Tady to je to správné místo, kde se má hovořit, eh, protože vy zastupujete občany. A zde ale technické zprávy nám říkají, že takovéto bezpečnostní opatření jako SWIFT jsou užitečné v boji proti terorismu. A také jsem dostal otázku týkající se Evropského ochranného příkazu a jeho fungování ve skutečném životě. Mm, vlastně před nedávnou dobou byla, bylo zveřejněno hodnocení komise ohledně fungování mm, tohoto předpisu a je to uspokojivé. Bez pochyby existují určité excesy, určitě existují určité praxe, praktiky, Mm, a mm, kdy eh, eh, se tento nástroj aplikuje nepřiměřeným způsobem. A to je třeba korigovat případ od případu je třeba korigovat takové patologické izolované prvky, které existují v rámci tohoto ale mocného nástroje, který slouží evropským občanům a který funguje, jak jsme i viděli v té hodnotící zprávě, funguje uspokojivým způsobem obecně řečeno pro všechny členské státy. Je třeba vylepšit některé extrémy, excesy a rada to vzala do úvahy a pracuje tímto směrem. A ještě bych chtěl využít příležitosti a pohovořit eh, eh, o jedné eh, zprávě. A to je velice zajímavé téma hodnocení a záruk právního státu o principu právního státu na území EU. To musí být priorita. My musíme zaručit evropským občanům nejenom, že budeme harmonizovat naše právní řády a že budeme společně e, e, plnit naše cíle, ale především musíme zaručit, že e, tyto mm, právní řády plně plní ty principy právního státu, tedy ty základní principy právního státu. A zde určitě taková hodnocení, to je velice cený nástroj pro takovéto analýzy a proto, abychom poznali, jak je to u nás doma. A nejenom tedy normy, eh, ale je třeba eh, vyhodnocovat i zaběhnuté praxe v každodenním chodu našich eh, systémů soudnictví. Nejde o to pouze vědět, co říká zákon v Evropě, ale jak se aplikuje zákon v Evropě a s jakými výsledky to je to, co neustále leží na srdci všem členům rady a tudíž španělské předsednictví eh, plně eh, se tomu bude věnovat. A nyní pokud jde o Evropskou chartu lidských práv, základních práv a pokud jde o přistoupení Evropské unie k úmluvě lidských práv. Určitě zde existuje celá řada technických eh, zádrhelů, které třeba vyřešit. A to nejenom, jak bude vypadat ten eh, vztah tedy členských států a Unie, která přistoupí eh, k této úmluvě, jaký, jak to bude procesně zohledněno, ošetřeno. Potom jsou to otázky, kdo je tím konečným vykladačem lidských práv. Stali Lucemburský soud, Štrasburský soud, potom je třeba vzít do úvahy judikaturu obou instancí a potom zde bude i technický problém eh, eh, toho, eh, jak tedy, kdo se bude moci dovolávat práv. Ale zásadní je, aby Evropa jako taková aby to nejdříve přistoupila k umluvě ve smyslu Lisabonské smlouvy a je jisté, že zde existují určité klauzule, zde existuje ten protokol, eh, který se dotýká určitých členských států, ale jsem také přesvědčen, že zde existují technická konkrétní řešení, abychom mohli se dohodnout a tuto věc vyřešit. A také i je zde další téma, to řekla paní Gál, to bylo téma Eh, tohoto přistoupení k římské úmluvě základních práv a my zde chceme, aby k tomu eh, došlo co nejdříve, abychom co nejdříve dostali vyjednávací mandát, abychom skutečně reálně mohli přistoupit k této úmluvě co nejdříve. Myslíme si, že to je dobré pro Evropu, ale především pro všechny evropské občany. A také mm, se hovořilo o nutnosti eh, mít antidiskriminační ustanovení a to ve velice konkrétních situacích, eh, eh, které se týkají eh, civilního občanského práva. Podle nás ano, to je zásadní rovnost, osob. To je něco, co e, musí jaksi překonat e, ty tradiční limity některých institutů, jako dědictví, adopce, manželství a tak dále a musí to tam být zakotveno jednomysl- jasně a tak, aby ta e, rovnost veškeré legislativní aktivitě byla reálná pro všechny evropské občany. A potom téma obchodování s lidmi to je zásadní téma eh, pro španělské předsednictví. Eh, my jsme velice aktivně pracovali na tomto dokumentu za švédského předsednictví a eh, do, i jsme požádali komisi, aby komise nám co nejdříve předložila tento návrh, protože zde existuje velký konsensus, alespoň teď na úrovni rady existuje konsensus. Je zásadní, aby Evropa zde vlastně byla takovým lídrem v boji proti obchodování s lidmi. Je to něco, eh, proti čemu musíme eh, rozhodně bojovat. Také i eh, zde byly některé otázky týkající se v zásadě imigrace. A konkrétně zde bych chtěl říci, že to jsou témata, o kterých se specificky jedná v radě, o tom jednají ministři odpovědní za přistěhovalectví a samozřejmě Španělsko je, jako celý jich Evropy, je země, kterou toto zajímá především, zajímá ji zvýšit spolupráci a posilovat evropské politiky integrace přistěhovalců, správné politiky, ochrany hranic, jak eh, potom hm, propojit eh, a vytvořit, tedy pardon, jak formovat ten správný prostor v Evropě, to je zásadní téma, proto předsednictví koordinuje veškeré aktivity, které realizují různé agentury a eh, i přijímáme normativní nástroje v tomto ohledu, které předložíme parlamentu i mm, zde mm, byla, padla jedna úvaha, která se týká Středozemního moře a že Středozemní moře, tato zóna je velice významná, především pro účely spolupráce s ostatními zeměmi ze severu Afriky a že je důležité mít politiky spolupráce, nejenom soudní spolupráce, ale vůbec spolupráce v širokém slova smyslu se všemi těmito zeměmi, abychom tyto otázky spolu s nimi řešili. A organizovaný zločin to je další z velkých témat. Když hovoříme o terorismu, tak se většinou omezujeme na určitou realitu, která nás velice zneklidňuje, ale Máme zde další formy organizovaného zločinu, které operují, jsou to různé formy, které operují eh, v různých zónách. A zde eh, eh, především tedy jde o, o výnosy z trestné činnosti a ochrana svědků. To jsou dvě věci, které velice eh, leží na srdci Španělsku, a to především v souvislosti eh, s organizovaným zločinem, který je propojen s obchodováním s drogami. To je to, co eh, my v některých zemích Unie především zažíváme. A právě mm, dne. Proto ten mm, příkaz na ochranu obětí, to je něco, co teď vzniká s tou myšlenkou, abychom tedy i tam zahrnuli ochranu svědků a my jsme o tom hovořili s různými členskými státy a o, i jedná se o tom radě, ale názor je takový, že je třeba nejprve chránit oběti a to především proto, abychom mohli umožnit tomu, aby komise co nejdříve mm, mm, mm, předložila tedy e, normu, která se týká práv e, obětí v Evropě a poté se budeme zabývat e, tedy tím druhým tématem. A pokud jde o e, konfiskaci majetku, propadnutí majetku, takže nedávno jsme přijali evropskou směrnici v této věci, která se týká e, e, distribuce zabavených výnosů z trestné činnosti a mm, asi budeme muset se zamyslet možná nad přijetím mm, takových silnějších nástrojů, které, kterými budeme moci efektivněji bojovat. Já nevím, zda jsem eh, eh, vynechal nějakou eh, otázku a za to se případně omlouvám. A pokud bude třeba, tak na to zodpovím ještě. Ale v každém případě bych vám všem chtěl poděkovat za vaše připomínky. Chtěl bych také poděkovat i za kritiku. No, protože hm, samozřejmě k tomu parlament je a já vám za to děkuji. A také bych chtěl zdůraznit, že naše předsednictví chce spolupracovat s Evropským parlamentem, chce analyzovat veškerá témata spolu s parlamentem a vždycky s tou premisou, že konečné slovo v oblasti svobod má váš výbor, respektive Evropský parlament. Děkuji. Děkujeme, pane ministře. Myslím si, že tato debata byla velmi intenzivní a velmi úspěšná. Já bych rád poděkoval všem členům této komise za to, že se vyjádřili a přihlásili se o slovo. A já bych v tuto chvíli pouze využil tuto příležitost, abych popřál panu ministru spravedlnosti co nejvíce úspěchu, ale také štěstí. Nás čeká ještě období, nebo teď vlastně eh, druhá část eh, naší rozpravy která bude také velmi intenzivní. Budeme hovořit s panem Žilem de Kerchovem o posledním vývoji v politikách boje proti terorismu. Ale ještě předtím, než budeme pokračovat tedy v naší rozpravě, tak bych eh, rád ještě jednou poděkoval našemu panu ministrovi spravedlnosti. Děkuji.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 Vážení kolegové, můžete prosím zaujmout svá místa. Budeme začínat, respektive pokračovat. A čekají nás další body na programu. A než přejdeme k dalšímu bodu na programu, tak bych si dovolil oznámit, že koordinátoři politických skupin na svém zasedání, které se konalo zde v sále včera večer, rozhodli o jmenování následujících zpravodajů. Paní Hennis Plašet bude mít na starosti jako zpravodajka materiál týkající se dohody SWIFT, potom paní Infelft, ta bude mít na starosti jménu evidenci cestujících s Spojenými státy Austrálií a tento materiál. A paní Robero Lope. Ta bude mít na starosti materiál týkající se Evropského ochranného příkazu. Nevidím námetky, takže je to odsouhlaseno. A přistoupíme k dalšímu bodu na programu, a to je jedenáctý bod Evropský ochranný příkaz. Ještě než budeme pokračovat, prosím, pane předsedo, já bych jen jednu technickou záležitost. Pokud jde o SWIFT, tak já bych rád potvrdil, nebo nechal si potvrdit, jestli náš výbor žádal o radu právní službu a zeptal se na obsahovou stránku věci, na ten text samotný. Možná, že paní zpravodajka, které chce poblahopřát ke jmenování, to už učinila. Na začátku tohoto týdne jsem se ptal, jestli jsme se vyžádali jasné stanovisko k věcné stránce této dohody. A mě by zajímalo, jestli v této věci byly podniknuty nějaké kroky, jestli tento výbor bude mít k dispozici experty, kteří by mu radili, tak, abychom byli schopni se dopracovat nějakého koherentního stanoviska, a to takže včas. Ano, my jsme si to včera poznamenali, že je to požadováno, ještě to nebylo realizováno, ale stane se tak. A požádáme o naléhavé stanovisko právní službu. Rovněž jsme požádali DBS a žádali jsme i o jejich stanovisko. Paní Hennis Prešet, můžeme si stanovit nějaký termín, třeba na pátek, protože máme další úkoly na příští týden. Ano, vidím, o co vám jde, bude to řešeno s maximální naléhavosti. Jak říkám, budeme pokračovat a čeká nás další bod na programu 11 Evropský ochranný příkaz. Zde jde o ochranu obětí. To je priorita. Oběti mají nárok na náhradu škody a na potrestání pachatele. Mají Ano, v prvé řadě řešíme Evropský ochranný příkaz. Je to představení iniciativy. My jsme včera upozorňovali na to, že se nám mění program a v tuto chvíli tedy oznamujeme, že tento bod je takto zařazen. Patří to na program dnešního zasedání. 12 členských států předložilo iniciativu eh, aby byla vydána směrnice o evropském ochraném příkazu a účelem je nastavit odpovídající mechanismy, kterými by se zabránilo opakování trestné činnosti ze strany stejného pachatele na stejné oběti. případně to může být i závažnější trestná činnost. Často k tomu dochází zvláště tedy tam, kde se jedná o násilí na ženách, kde se jedná o e, sexuální zneužívání nezletilých a obchodování s lidmi. Takže, abychom si představili iniciativu, tak dám slovo na maximálně pět minut panu Hohose Olinokovos, který je zde za španělské předsednictví a ten nám představí tuto iniciativu. Hned poté si vyslechneme pana Liment Anton, který nám představí stanovisko Evropské komise k této věci, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem velmi rád. Prosím, zapněte si mikrofon, nebo přibližte si mikrofon, prosím. Přesně tak, děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že zde mohu hovořit o Evropském ochranném příkazu. Jde o iniciativu, jak už řekl předseda, iniciativa 12 členských států. A i když je to pouze 12 členských států, chci říct, že od samého začátku je to iniciativa, o které jsme hovořili s komisí a naštěstí eh, komise nám opravdu vyjadřovala podporu od samého začátku. V tomto smyslu chci říci, že naše spolupráce s komisí je velmi intenzivní a já bych eh, z tohoto místa také velmi rád za to komisi poděkoval. Doufám, že co nejvíce pokročíme a to také eh, ve spolupráci s právě novou, s nově jmenovanou spravodojkou. Eh, proč španělské předsednictví trvá na této nové iniciativě? Protože si myslíme, že tady existuje taková mezera v evropské legislativě agresor nebo eh, zločinec, když mění své bydliště a eh, přestěhuje se do jiného členského státu, tak může se přestěhovat i eh, s tím svým trestem. To jsou ta rámcová rozhodnutí, která existují, protože existují různé náhradní tresty anebo tresty a e, proto máme rámcová, rámcové měrnice týkající se e, provizorních trestů nebo trestů z roku 2008 a 2009. Ale otázka je, pokud se do jiného členského státu přestěhuje oběť, ochrana opatření se zastaví na hranici. Oběť tedy může se přestěhovat, může přejít hranice, ale ty, ta ochranná opatření již ty hranice nepřejdou, zastaví se na těch hranicích. A my si myslíme, že to je naprosto nepřijatelná situace pro Evropskou unii aby v podstatě to uplatňování tohoto základního práva, eh, práva a základních čtyř svobod kvůli tomu to nemohla být uplatňována, protože my si myslíme, že e, ochrana opatření patří mezi základní práva všech evropských občanů a proto, by, e, proto tady e, dochází k té legislativní mezeře. E, co se týče domácího násilí a násilí na ženách, tak e, zatím nemáme žádná e, pořádná koherentní statistická data. Některé státy dokonce vůbec ani žádné statistické údaje nezbírají v této oblasti. To znamená, že porovnání situaci je velmi složité a my doufáme, že se tato situace změní. Doufáme, že všechny státy začnou tedy sbírat informace týkající se této zločinnosti a budeme moci v budoucnosti je také porovnávat. Španělské předsednictví eh, se snaží sbírat informace od všech členských států. 18 členských států nám poslalo, své, eh, nám poslalo svou otázku, ale pouze 13 z nich nám poslalo eh, své údaje. Taky jsme provedli hodnocení dopadů a v roce 2008 víme, že 13 členských států eh, odsouhlasila 73 tisíc opatření, ochranných opatření. A když přeneseme eh, tyto eh, ty, tato data, tak máme 61%. Je to zásadní číslo, ochrana opatření, ale když se teďka zaměříme na jiné Eh, na údaje jiných organizací, například eh, organizaci VEJ, tak tady jsou ty údaje opravdu odstrašující. Například eh, když byste se chtěli podívat, tak se podívejte na výroční zprávu z roku 2008 této organizace. A na základě této zprávy se dozvíte, že pouze v 15 členských státech dochází k více jak 348 tisícům případů násilí na ženách. A pouze pokud by jedno procento obětí těch 100 činů se chtělo stěhovat z jednoho členského státu do druhého, tak už je to zásadní problém. Jsme si jsme přesvědčeni, že s pomocí Evropského parlamentu a všech členských států budeme moci najít nějaká technická eh, řešení s pomocí níž bychom mohli rozšířit a zajistit eh, ochranu všech obětí těchto zločinů. Chceme prostředky z pomocí níž bychom opravdu, s pomocí níž a konkrétních opatření bychom mohli zaručit eh, ochranu eh, obětí. Já se velmi omlouvám, že jsem překročil ten eh, pro mě stanovený čas 40 vteřin. Děkuji. A pan Souka za Evropskou komisi máte minutu. Můžete nám prosím představit stanovisko komise k této iniciativě? Děkuji, pane předsedo. A teď anglicky. Thank you for the floor. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mohu hovořit velmi stručně. Komise v plném rozsahu podporuje návrh španělského předsednictví. Ty vytyčené cíle jsou ochrana obětí genderového násilí a my se plně stotožňujeme s tím časovým rozvrhem, který sleduje to, abychom dosáhli těch cílů co nejdříve. Jak víte, tak pro Evropskou komisi je tento materiál už dlouho prioritním materiálem. My k tomu máme dva předpisy a Máme k tomu materiál z roku 2001, máme směrnici z roku 2004 o náhradě, o náhradách a kompenzaci. My jsme ji loni obět, oba tyto materiály zkoumali, zjistili jsme z těch zpráv plyne, že je potřeba učinit v této věci více. Priorita vám již byla potvrzena paní komisařkou Redingovou na jejím slyšení. Uh, v lednu. Ona potvrdila, že je to prioritní materiál a že ochrana obětí je prioritní pro Evropskou komisi. My tedy budeme nadále spolupracovat v této věci se španělským předsednictvím a těšíme se na tuto spolupráci. Mohu také doplnit, že komise připravuje studii, která by měla vyhodnotit dopady dalších legislativních návrhů. Bude to takový balíček, komplexní materiál legislativní, který by měl sloučit jednotlivé přístupy k věci a ty přístupy v rámci e, směrnic, rovněž také určitá praktická opatření. To nás čeká někdy příštím roce. Těšíme se každopádně na spolupráci se španělským předsednictvím. Děkuji. Děkuji. Už toho zaznělo mnoho, my nechceme však zahajovat debatu na toto téma, protože ta debata bude probíhat brzy. Já navrhuji, abychom rovnou přešli k dalšímu bodu. Máme tedy už zpravodaje, je to naše kolegyně eh, paní Rope a já návrhuji, abychom na příštím zasedání výboru Libe si vyslechli paní zpravodajku a co navrhuje, abychom se konkrétně zabývali tím, o co zde jde. To bude asi odpovídající fórum pro rozšířenější debatu na toto téma. Je to určitě důležité téma, je to vysoká priorita pro španělské předsednictví, takže to nás čeká příště. Já navrhuji, abychom rovnou přešli k dalšímu bodu, a to je devátý bod na programu Poslední vývoj v politikách boje proti terorismu, fyzické kontroly a let do Detroitu. To je velmi zajímavé téma pro všechny. V prvé řadě navrhuji, abychom si vyslechli koordinátora pro boj proti terorismu, pana Žila de Kerchova. Následně máme zde zástupce ADPS, pana Altarelli. To bude příležitost eh, zahájit diskusi na toto téma a položit otázky a vý, členové výboru LIBE budou mít možnost se ptát. Pane Dekerchove, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já půjdu rovnou k věci. Já vím, že jste máte časový tlak a že nestíháte. Uh, jednotlivé body na programu. Takže já začnu tím, že řeknu, že ta záležitost Detroitu je velmi zajímavá z mnoha hledisek. V prvé řadě, není to překvapivé, věděli jsme to, potvrzuje, že civilní letectví je hlavním terčem pro teroristy, stejně jako ostatní dopravní prostředky, jako je železnice, jako je námořní doprava. Za druhé, poukazuje to na to, že krom důležitosti schromažďování a sdílení údajů, zde ještě existuje potřeba zlepšit zpracovávání dat, spravodajských dat, dat od, ohledně víz, eh, dat ze soudnictví, policejních orgánů, otevřené zdroje dat, pak SWIFT, jméné evidence cestujících. Je potřeba lépe zpracovávat tato data. A když si přečtete to, co napsal John Blennan, poradce amerického prezidenta na téma tady toho plánu Detroit, tak šlo hlavně o to, že, ne, že nebyla dostatečně propojena jednotlivá data. To je velmi zajímavé dění, znepokojící dění. Je to úmysl regionálních poboček Al-Kaidy. V této chvíli to takto můžeme říci. Je to velmi znepokojící. Al-Qaida islámské Magrebu. To jsou úmysly tedy těchto jejich takzvaně poboček. Útočit mimo daný region, kde původně Al-Qaida útočila, to je nové dění. Přesouvají se jinam když vidíte, co se dělo v Somálsku a také pokus zavraždit autora karikatur proroka Mohameda. To k tomu všechno jenom přispívá. A je to použití těch, kterým říkáme, jako třeba Abdu Mutala, někdo, kdo má více víz do Spojených států, na více vstupů, jsou to ty, ti, ti prozatím čistí v uvozovkách. A máme k tomu už několik předchozích zpráv a poukazuje se tam na potřebu dále řešit problém radikalizace. Abdul Mutalaf je vzdělaný, bohatý člověk, má vysokoškolské vzdělání ze Spojeného království. Radikoval, radikalizoval se na několika místech světa. A proč? To je potřeba řešit, proč se tomu děje. A je zajímavé si to uvědomit. A já se ještě vrátím k tomu, co se dělo eh, se tajemníkem Napolitánem minulý týden v Toledu. Je zajímavé sledovat debaty s našimi americkými přáteli na téma radikalizace. To jsou případy zady, somálských občanů, amerických občanů, lidí, kteří se připojí k boji v Somálsku. Je to něco, co bude předmětem naší uši spolupráce s Američany. A pak něco, co mám také ve své zprávě, zde je potřeba se mobilizovat. A to je spolupráce s zeměmi jako je Jemen nebo zeměmi v subsaharské Africe. Pokud nebudeme dostatečně přesvědčiví, tak to mohou být útočiště pro tyto osoby. Tak to tedy vypadá to společné stanovisko, které bylo zpracováno a odsouhlaseno minulý týden v Toledu. Já si myslím, že se tam řeší většina problémů, na které jsem upozorňoval. Jednak tedy ochrana civilního letectví, to je velmi důležité a já myslím, že kolem stolu panovala dohoda na toto téma. Je to víc, než jen zajištění technického zabezpečení na letištích. Musíme vytvořit mnoho vrstev našeho přístupu a systému, do kterého bude patřit. Schromažďování dat, jména evidence cestujících a další složky. Jsou to spravodajské údaje, policejní údaje, údaje o odcizených a ztracených pasech, informace o vízech, komu byla udělena víza, komu zamítnuta a vstup a výstup ze země. Sdílení, shromažďování údajů je, a to zopakuju. Já jsem, ačkoliv vím, že to může vypadat rozporuplně, jsem pro střednědobou dohodu s Američany, abychom mohli zpracovat ten seznam kritický. Je to něco, co bude potřeba rozhodnout v Evropském parlamentu. Pokud zde bude jako základní podmínka splněna, tak bychom měli vytvořit závaznou dohodu, která by chránila náš systém. Měli bychom vytvořit kontaktní skupinu pro sdílení a shromažďování dat a já si myslím, že to je konsenzus, který jde do určité míry. Jako, a potom jsou tam určité body, na kterých se takzvaně zasekneme, jako je, je ta soudní spolupráce a otázka amerických občanů, ale to je něco, co budeme řešit potom, až bude mít komise svůj mandát. Shromažďování dat, stílení dat, biometrická data, potom eh, řízení, prokazování totožnosti. Pokud do toho stoupí řada států, kde panuje korupce, tak potom bychom měli zde určité riziko, pokud jde o falešné pasy. Takže na jedné straně prosazovat biometrické údaje, na druhé straně bojovat proti těmuto je, těmto jevům. Potom další detekční vybavení na letištích, musíme se tomu dále věnovat. SRIFT vytvořil svoji zprávu na toto téma. Víte, že v sedmém rámcovém programu máme 1,4 miliardy euro na toto technické zabezpečení na letištích a už je vyčleněno více než 200 milionů euro na rok 2010. Potom otázka skenerů. Je potřeba je pořídit co nejdříve. Členské státy ty, tyto prostředky v současné době testují. A možná se budete ptát, jestli není potřeba na úrovni Evropské unie harmonizovat ten přístup. Budeme mít zprávu komise na, tři, na téma těch tří aspektů a vy na to správně poukazujete. Otázka je, jak budou fungovat tyto skenery třetí generace. Je to neškodné z hlediska zdraví, je to účinné a nijak to nenarušuje soukromí. Tedy bezpečnost letectví, integrace dat, to je něco, na čem já trvám. Možná si vzpomenete že jsme vyhodnocovali situaci v 27 členských státech, pokud jde o zabránění terorismu. Jedno ze zjištění bylo právě v každém státě mít určité centrum. Zatím je to 15 států, které mají takováto střediska a tam se shromažďují údaje z různých zdrojů, zpravodajská služba, policie, soudnictví a tak dále. Není to vůbec jednoduché Chce to velké odborné zázemí, ale to za, zásadní. Španělské předsednictví minulý týden zas, zasedalo v Madridu. Bylo tam 12 až 15 eh, členských států, které konstatovaly, že mají takovéto středisko, chtějí vytvořit síť těchto středisek a chtějí spolupracovat s dalšími státy. Byla tam Kanada, Austrálie, NCTC a jeho zástupce. Musíme se snažit poučit jeden od druhého, spolupracovat a společně školit experty. To je naprosto zásadní. Radikalizace, tomu se nebudu až tak věnovat. Pro mě je to velmi znepokojivé. Musíme v této věci učinit další kroky, až budete číst eh, moji zprávu z listopadu a prosince, tak uvidíte, kolik do toho chceme v současné době investovat a jak tyto potíže řešit. Další znepokojivá záležitost z posledních let je rostoucí počet Evropanů a Američanů, kteří odjedou ze své země a cestují do těch eh, problémových oblastí, jako je Jemen, Pakistán, Afghánistán, Mali a školí se tam v těch školicích táborech, výcvikových táborech a stejně jako američani se snažíme proniknout do toho, jak to funguje a jaký, jaké tam panují způsoby. Pomoc třetích zemí. My jsme chtěli na toto použít eh, komunitární peníze a peníze členských států, abychom zvýšili a rozšířili kapacity těch států, které, kterým se zatím nedaří toto řešit. To jsou peníze na zabránění radikalizace, na boj proti terorismu. My jsme měli a budeme mít dnes odpoledne jednání v Londýně na téma Jemen. Samozřejmě chceme ty kapacity rozšířit a chceme, aby Jemen byl více schopný řešit tyto problémy, aby byl více schopný spolupracovat mezi jednotlivými orgány, eh, školení zpravodajských služeb, školení policejních složek. To je něco, na čem je potřeba pracovat, plus eh, podpořit prevenci Jemen je zemí s velkým demografickým růstem, mají tisíce nezaměstnaných mezi mladými lidmi a u nich právě hrozí, že v nějaké fázi života se radikalizují, takže to je zásadní. A závěrem, abych nehovořil až tak dlouho, bych řekl, že jako koordinátor boje proti terorismu chci co nejdříve dostat do ruky zprávu komise o tělesných skenerech. Doufám, že rada po tom, co proběhne hloubková diskuze v parlamentu, se k tomu rovněž také vyjádří. Potom návrh PNR, jména evidence cestujících, bychom k tomu měli i stanoviska ministrů z minulého týdne, z Toleda. Ministři se přiklonili pro, aby ta debata nadále probíhala a pokračovala. A jak říkám, zahájit co nejdřív jednání o dohodě s Američany o ochraně údajů. To je to, o čem jsem hovořil na začátku. Já na tom pracuji a budeme chtít více spolupracovat s Američany na integraci dat, eh, eh, zabránění radikalizaci. Chceme rovněž pomáhat třetím státům, zvláště v oblasti ochrany civilního letectví, tam, kde je to potřeba. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. My jsme si poznamenali ty z vás, kteří se hlásí o slovo a chtějí položit otázku. Já tedy navrhuji, abychom tuto debatu o vývoji v politikách boje proti terorismu rozdělili takto. V prvé řadě budeme řešit ochranu dat pan Butarle nastoupí jako Jonathan Fall až později za komise a v tuto chvíli tedy budeme adresovat své otázky na pana Dekarchova. Já navrhuji, abychom tedy uh, už uzavřeli seznam těch, kteří se hlásí o slovo, abychom to všechno zvládli. Každý máte minutu. Prosím, abyste to dodrželi. Ano. Pane předsedo, já jen technickou. Minuta nestačí. Boj proti terorismu. Zde zaznělo jako téma, my jsme slyšeli strategii a každý máme jenom minutu na otázku. Já chápu, že jsme měli hodinu a půl se španělským předsednictvím a vím, že máme před sebou velmi nabitý program, ale minuta opravdu nestačí. Ono to není ale naposledy. Potom zde bude pan Butel, pan Fold, takže dohromady ta debata bude trvat na toto téma víc než hodinu. Takže navrhuji tedy dvě minuty na každého. Pokud by to mělo přesáhnout dvě minuty, tak se to vymkne kontrole a je zde mojí povinností zajistit zde řád a proto se budeme držet tohoto limitu, abychom stěli maximálně otázek. V prvé řadě pan Vybutil. Já ještě než začnu, děkuji, pane předsedo, eh, také mám technickou, tak se chci zeptat, jestli by nebylo dobré, aby v prvé řadě zazněly ty příspěvky komisa pana Butaraliho. Možná, že už některá témata eh, budou tedy probrána a teprve potom bychom kladli otázky protože budeme mít lepší představu, aby se potom všichni nakonec vyjádřili na téma našich otázek až po proběhnutých prezentacích. Já to chápu, že to dává smysl to takto rozdělit. Máme zde strategie, bo, strategie boje proti terorismu s tím, že to bylo jedno téma a pán pak Butarali a pan Foul nastoupí. Já vidím, že tady ještě ani nejsou v sále a budou hovořit o dalším tématu. Já mám pocit, že je lepší si nejprve vyslechnout vaše otázky na toto téma a potom teprve na další téma. Dobře, já se chci soustředit na tělesné skenery. To je téma, na které se lidé ptají, chtějí slyšet odpovědi a ty otázky jsou opravdu odůvodněné. Já mám pocit, že tady to není o tom, ano, chceme zajistit ochranu, nebo říci ne, chceme zajistit soukromí, chránit soukromí. O tom to není. Takto černobílé to není. Je to mnohem složitější a musíme se na toho takovýmto způsobem dívat. Ti, ty skenery jsou samozřejmě nástrojem, který zasahuje velmi daleko a zasahuje do oblasti soukromí důstojnosti a tak dále. A já mám za to, že Evropská komise na toto téma zpracovává své zprávy a já bych moc rád, kdyby zástupce komise mohl podrobně rozvést, co přesně komise studuje. Nás by zajímalo, do jaké míry by ty tělesné skenery byly účinné pokud jde o žádoucí výstupy v oblasti bezpečnosti. Do jaké míry by byly účinné, pokud jde o sledování toho, co se děje na letišti? Bude potřeba mít tři hodiny na kontrolu na letišti před letem? To jsou velmi důležité otázky. Do jaké míry zde bude dopad na zdraví cestujících a pracovníků letiště? A samozřejmě otázka soukromí je na to úzce navázána. Ještě přímněji bych se rád zeptal, údajný terorista na letu do Detroitu by byl býval zastaven, kdyby tam byly ty skenery, tak by se nedostal do toho letu. Může nám někdo toto zodpovědět? My jsme už slyšeli různé výklady této otázky, která by se zasloužila jasnou odpověď. Já si myslím, že bychom měli být otevření a neměli bychom zahajovat diskuzi tím, že už máme závěr. Neměli bychom zahajovat tím, že řekneme ano nebo ne. Těch otázek zde vystává opravdu hodně a je potřeba na ně odpovědět. Děkuji. Děkuji, jenom jako připomenutí musíme skutečně sledovat čas. A v rámci tohoto připomenutí bych ještě řekl, že včera na začátku jednání jsem říkal, že dnes odpoledne bude zasaha, zasedat eh, výbor pro dopravu a tam proběhne prezentace komise na téma tělesných skenerů a členové LIBE jsou zváni na toto jednání výboru pro dopravu a já si myslím, že začínají 17 hodin. Takže pro tuto chvíli budeme pokračovat. Pan Heštrase. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Eh, to, co řekl koordinátor boje proti terorismu, eh, ano, Detroit byl zajímavý případ. Ano, to bylo zajímavé, ale zajímavé hlavně kvůli tomu, že se zjistilo, že máme dostatek informací, Nicméně, ale tajná policie, tajné eh, policejní složky nemají čas na to, aby ta, tyto údaje vyhodnotila. To znamená, že nejde o to, že bychom neměli dost údajů, jde o to, že ta data nejsou vyhodnocována. A jaká je tedy teď odpověď komise a rady Stoleda? Potřebujeme ještě více informací, ale prosím vás, já této logice vůbec nerozumím. A já bych to rád zdůraznil. Já bych rád zdůraznil to, co řekli eh, paní eh, komisařka Reding a Malmström během svých eh, slyšení, protože říkali, že potřebujeme hlavně zlepšení v dohodách a mluvila hlavně o SWIFTu a paní Malmström říká, takže musíme hlavně vyhodnocovat, vyhodnocovat to, co již máme a poté se rozhodnout, co nebo jaké ještě doplňující údaje potřebujeme. A já si myslím, že my bychom se měli snažit, nebo hlavně komise a rada by se měly snažit, aby konečně byly využívány eh, a efektivně prostředky, které už máme, to znamená například SIS nebo BIS. Děkuji, pan Kirkhope, dvě minuty. Pane předsedo, téma těch skenerů, dejme tomu, o tom bude hovořit výbor pro dopravu, ale i výbor Libe je k tomu kompetentní. Já jsem také za to zodpovídal částečně ve Spojeném království a musím vám říci, my jsme před mnoha lety jsme se zabývali těmito věcmi. Technologie samozřejmě se vyvinula, ale ne zas tak dramaticky. Určitě terorismus ten ano, ten se vyvinul. A není nikdy možné předvídat, co budou dělat teroristi do budoucna. To je nepředvídatelné, jaký bude přístup, postoj teroristů a mm, Mhm, velice eh, často tedy ti ostatní orgánečné trestním řízení a další jdou v závěsu. Takže to je nepředvídatelné, takže tady asi těžko eh, můžeme odsouhlasit nějakou šablonu. Mhm, možná to jde u hm, ochrany osobních eh, údajů a podobně, ale u teroristů ne, protože teroristi budou mít vlastní postoje. A já si myslím, že určitě zde jsou praktické problémy, které mě zneklidňují především a já se pokusím později jít na výbor pro dopravu, ale to je jejich věc, jak se k tomu postaví. Ale pokud jde o mě, tady i to má velké dopady na náklady musíme pečlivě zvážit, eh, eh, jaké, jak nákladné budou tyto politické iniciativy, protože Často to jsou iniciativy, jako třeba Britány, které se eh, přímo netýkají boje proti terorismu. Je zbytečné mít podobné eh, přístroje třeba na jednom letišti a ne všude. A ptám se, bude to dobrovolné či povinné a jak to bude s tím profilingem. To je něco, čemu se chceme vyhnout. A co údaje? Údaje um, jak se budou ničit potom ty údaje získané e, prostřednictvím těchto přístrojů. A, takže to je celá diskuze o uchovávání údajů o osobách. Je to osoba soukromí, e, ochrany údajů a tak dále. A nesmíme dále více zatěžovat e, komerční sféru letectví, kdy vlády třeba přijímají různé iniciativy, které ale nejsou vědecky podloženy. Ano, děkuji. Takže pokud jde o ty tělesné skenery, tak opět, opět, co se pořád přetřásá určitě i jinde, tak to je něco možná, kde pan Borelli by nám to mohl předem objasnit, právě tento konkrétní bod, abychom předešli před diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k časovému tlaku a že musíme rychle přejít k dalšímu bodu, tak dovolte, abych vám řekl, že IDPS, eh, moji kolegové a já, my připravujeme teď takový dokument eh, pro účely diskuze a zveřejníme to na internetu ještě odpoledne. Bude to pro účely dnešní diskuze. A tam se <clears throat> dočtete některé nové poznatky eh, ohledně naší oficiální pozice, která pořád platí po té, co e, v minulém roce jsme e, zahájili z komise připomínkové řízení. A zde také v písemném materiálu naleznete další informace e, kde se hovoří o našem postoji k otázkám soukromých údajů, jak by ty skenery v tomto měly fungovat. A také i Eh, podklady, podle kterých se budou vyhodnocovat ty skenery. To všechno bude záviset na tom, jak, kde a eh, jak tedy se budou provozovat, instalovat. Eh, a zde již máme i některé příklady, které tam také jsou v tom dokumentu našem. My se zmiňujeme o druhé generaci těchto přístrojů, nástrojů, ale i o jiných perspektivách do budoucna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 Já dnes odpoledne jistě půjdu do výboru pro dopravu, abych si vyslechla tu prezentaci. Nejde o nové téma. Vy říkáte o tom, co nejdříve to zavést, ale už v roce 2008 jsme se v Evropském parlamentu o tomto tématu bavili a nikdo se nevyjádřil e, proti. Jen jsme říkali, že to musí jít eh, ruku v ruce s ochranou osobních údajů. E, Eh, ano, poté se odehrálo kolo konzultací, eh, které skončilo v únoru v roce 2009. A já ale nevím, co se poté stalo se všemi těmi odpověďmi. Eh, teď byly stanoveny nějaké lhůty týkající se zavedení tělesných skenrů, tak to já považuji také, také za nescela povedené. E, Eh, má to být tedy odpověď na potenciální teroristické útoky? Hmm, pouze teď tento jeden případ. Já si myslím, že v tomto případě ale hlavně udělali velkou chybu Spojené státy americké. Oni přece měli ty údaje, oni je ale špatně vyhodnotili. A v tuto chvíli my pořád ještě čekáme na odpovědi z tohoto konzultačního kolečka. A my jsme v parlamentu už zaujali náš postoj, my jsme řekli, že jsme proti. My jenom hlavně ale chceme, aby byly dodrženy jisté podmínky. A teď tu hovoříme eh, zase o tělesných skenech. Já si myslím, že to není správné. Pan Lambrinidis? Ano. Dobře, minutu. Mám. Vy v prezentaci jste zmínil 200 milionů euro v roce 2010 na výzkum bezpečnosti. Kdo rozhoduje, kam ty peníze půjdou? kdo plánuje, jakou bezpečnost budeme takto financovat. A e, to znamená, e, a e, co je tedy tím předpokladem pro to rozhodnutí, že se bude něco financovat? A také i my jsme hovořili o SWIFTu a vždycky do toho se e, zapojovali e, členové Libe, ale ta vaše jednání vždycky probíhají ve štrasburských týdnech, kdy tam členové Libe nemohou být, to je neakceptovatelné. Také jste se zmínil o nutnosti vyměňovat si informace o seznamech teroristů se spojenými státy. A to je podle vás velice citlivá věc. Vlastně není pravdou, že ta dohoda eh, o eh, eh, zrušení vízové povinnosti s členskými státy, neznamená to zákon, za, zároveň i ten předpoklad, tu podmínku, že členské státy musí předat jim seznamy těch teroristů a to znamená, že nežádáte reciprocitu od Spojených států a je, jaký je ten právní základ pro vzájemnou výměnu informací? Pani Hankis? Euh, j'ai trois questions très courtes. Euh, velice stručná otázka. Nedávno jsme řešili velice zvláštní případy, eh, které eh, Eh, eh, eh, se velice mm, dotýkají naší bezpečnosti. Tady nejde pouze o ten detroitský případ, o kterém jsme hovořili, ale další takový případ, kdy do zavazadla jednoho slovenského občana policie umístila trhavinu a mm, zde tedy na a e, zde mm, tedy e, dokonce i v Míchovu, Míchově našli e, tedy i ty mm, stopy o tom cestujícím, ale ten potom jim zmizel po tom incidentu. Takže kdo tam položil tedy ty trhaviny a uložil to tam? A to nás zneklidňuje, tyto případy. Jak si to vysvětlit, takovéto incidenty? Druhá otázka na pana Kerchova. Co nám můžete říci o tom eh, opatření boje proti terorismu? Zde mm, někdy čteme velice hloupé články o terorismu, které konstatují, že v řadě zemí Evropy neexistuje hrozba terorismu to se snadno dočtete v některých zemích. A třetí otázka. Jaký je vztah mezi terorismem a organizovaným zločinem? Já vím, že to eh, je trochu jiné téma, ale možná byste mohl zmínit ty nejvýznamnější prvky, které propojují, eh, které zakládají vztah mezi těmito dvěmi jevy. Děkuji. Pan Alvaro. Děkuji, pane předsedo. Jen k těm tělesným skanerům. Určitě o tom budeme hovořit častěji. Já jsem jen chtěla říct, že jako politici musíme nastavit hlavní pravidla a říci, co od technologií chceme. Místo toho, abychom sledovali to, co se v technologiích děje, například ve Spojených státech, to takhle fungovalo s USB, Ethernetem, Windows XP, tohle všechno, co je výrazně citlivé z hlediska bezpečnosti, postupovalo tímto způsobem. Ty tělesné skenery se v současné době testují a eh, testuje se to, eh, jak vypadají ty, eh, ty tepelné vlny. Ono to projde oblečením, ale už ne keramikou. Takže chceme zjistit, jak to bude vypadat a jak budou splňovat ty podmínky a ta kritéria. Musíme ale postupovat opatrně, protože technologie je něco jako nové náboženství v oblasti boje proti terorismu. A abychom se ještě vrátili k té strategii proti terorismu, od roku 2001, od září 2001 se snažíme napojit jednotlivé ty problémy dohromady, takže potřebujeme 10 let na to, abychom vytvořili strukturu, která bude propojovat jednotlivé ty body a tvořit z toho jakousi mozaiku. Je to schromažďování, sdílení dat. Tohle všechno se říká, že je odpověď na tyto otázky. Samozřejmě je tam i určitá síť, spravodajská síť a intelektuální e, síť jednotlivých zdrojů. Určitě bychom se měli zamyslet nad tím, jak ta strategie má vypadat, spíš než neustále opakovat to, co už jsme říkali. Říkáme sdílení dat, shromažďování dat, zdá se, že to je nějaká zázračná zbraň, ale Nejde to použít tak, jako si lidé původně mysleli, že to půjde použít. A komunikace je zásadní, jak už říkali kolegové. Je to reciprocita se Spojenými státy. Pokud my zajistíme určité eh, nástroje, tak budeme chtít, aby něco přišlo zase zpátky. A takováhle spolupráce je zásadní a ta strategie by se o to měla opírat. A já bych byl mnohem radši, kdyby ta strategie vypadala tak, že vlastně podporuje to schromažďování technologie, ačkoliv nevíme, jak ty technologie přesně fungují, tak která se soustředí na tohle. Místo toho, abychom měli spoustu různých přístupů k řešení jedné jediné věci. Děkuji. Paní Romero, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Ano, je pravda, že debata o užívání těchto údajů, to je ta nejdůležitější debata a já nechci se vracet k tématu případ Detroit. Byl byla to systematická chyba, kterou také USA přiznali. Jde o opravdu velmi hlubokou chybu. Teď hovoříme o tělesných skenrech, ale jde v podstatě hlavně o systematickou chybu, chybu systému, kterou USA přiznalo. Pokud teď my budeme tady zařizovat nějaká střediska, kde se budou schromažďovat všechny informace pro boj s terorismem, já se ptám, zdali tato tato střediska budou zpracovávat finanční informace nebo záruky, které bude získávat z otevřených soudních procesů. Tato eh, informace týkající se všech těch eh, finančních eh, závazků je zásadní. Takže já se chci zeptat, zdali tato střediska budou schromažďovat i tyto informace a tato střediska budou mít nějakou virtualitu nebo budou spolupracovat také s se eh, regiony, které jsou pro nás velmi důležité, eh, země středozemí, země jako Maroko a tak dále. Bude docházet k nějaké eh, spolupráci také ve východním středozemí, protože my potřebujeme spolupracovat se zeměmi, které by nám mohly podávat důležité informace, se kterými bychom velmi už se mohli spolupracovat. Dank u voorzitter. Ook ik wil het hebben over de bodyscan. Děkuji, paní z Argentiny. Eh, Děkuji, já bych také ráda řekla něco k těm tělesným skenrům. Eh, já jsem byla před dvěma týdny v Amsterdamu a já bych teď ráda zmínila následující. Tyto body skenry E, tyto tělesné skenery budou splňovat všechny ty podmínky, ale pořád zůstává e, otevřená otázka, zdali to vůbec k něčemu povede. Bude to e, užitečné? Není to spíš krok zpět? Co budeme dělat s teroristy, kteří se snaží převážet na svém těle výbušniny? Já si myslím, že když se bavíme o tělesných realitních skenery tak je to velmi eh, technická otázka. Eh, náš ministr spravedlnosti řekl, že ano, ano, tyto tělesné skenery by měly být e, teď zavedeny zcela všude i v rámci vnitrostátních nebo evropských leteckých tras. A já se ale ptám, pomůže nám to vůbec? A jak se můžeme vyhnout tomu, aby aby eh, ty tělesné skenry měly nějaký negativní dopad na naše zdraví eh, ty podmínky a předpoklady, které zde byly zmíněny, tak eh, ty, těm já velmi dobře rozumím a podporuji ty připomínky, ale je, pořád se ptám, má to vůbec nějaký užitek? Pane Kerchofe, vy jste hovořil o prevenci a o posílení prevence a já s vámi souhlasím. Vy jste řekl také, že by bylo pro eh, prevenci užitečné, abychom ji nemíchali se sociální soudržností a poté jste řekl, že potřebujeme nějaké eh, pomocné prostředky, nějaké dodatečné finanční prostředky pro boj s terorismem. Ale eh, no, já si to, eh, já to považuji samozřejmě za rozumné, ale já se ptám, jakmile otevřeme tuto pandořinu eh, k rabici, eh, tak a budeme chtít více peněz, tak jak by to mělo fungovat? A už nemáme čas, SWIFT je zásadní záležitost, musí se to vyřešit. A já bych prosil kolegy v sále, abychom si vyslechli pana Fola a pana Butalinaho. Je potřeba si je vyslechnout. A já myslím, že ta minuta přidělena každému je dostatečná, měli bychom se toho držet. Já jsem snad možná i to dodržel, možná jsem využil minutu a deset sekund. We have, we have agreed. Ano. Já jsem vždycky trval na tom, abychom zájmu všech dodržovali časový harmonogram je potřeba se jednotlivým bodům dostatečně věnovat, ale zároveň dát prostor maximálnímu počtu členů. A proto bych chtěl všechny poprosit, aby dodržovali dohodu o postupu, který jsme eh, zavedli. Paní Ludford má maximálně dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane Kerkové, já mám k vám, chovám mnoho úcty, ale nemám příliš mnoho úcty k tomu stanovisku, kdy se tady tvrdí, že je to něco jako nějaký nový objev a problém je o tom propojení bodů. Tohle už se říká většinu posledních deseti let v tomto parlamentu. A je potřeba se poučit z toho, co řekla Komise pro vyšetřování událostí z roku 2001. Pořád se říká, že je potřeba více to sledovat, více uh, propojovat jednotlivé body, ale my jsme nikdy nesledovali celkový obrázek, jednotlivé zdroje. Ne, není to náhodou tak, že nevidíme les pro stromy? A tak si myslím, že by bylo potřeba nastavit dobré sdílení informací, které je dostatečně pevné, silné a solidní kde se dodržuje soukromí. Ale to se stále ještě neděje. Všichni tvrdí, že je problém propojit body. Tak si říkám, kdy už budeme konečně konat. Kdy začneme konat eh, a my víme, my víme, že teroristi budou používat ty eh, takzvané čisté duše, proto profily nefungují. A co mezinárodní a vnitrostátní právo? Nemělo by to nějak zohlednit tuto záležitost. My jsme tady měli právníky z Ministerstva vnitra Spojeného království a bylo řečeno, že invaze do Iráku byla úplně proti všem principům mezinárodního práva. A víme, že američani budou bohužel dále pokračovat v tom nekonečném uvězňování. Protestujeme. Já jsem proti násilným teroristům, ale pokud s nimi máme bojovat, tak jinak. Děkuji. Děkuji, pan de Jong, prosím. Eh, eh, Děkuji. Já jsem samozřejmě velmi vděčný panu Kerkhovi, že hovořil o prevenci já si myslím, že všichni teď víme, že se přijímají čím dál více represivní opatření. Prevence je vždy něco, co se zohledňuje nejméně. Já si myslím ale, že to musíme napojit také na politiku zahraniční. To znamená v eh, země jako Afganistán, Pakistán, Jemen. A to, co řekl pan Kerchov o Jemenu, o demografickém růstu, o nezaměstnanosti, to je pravda, to platí, ale to platí také pro eh, velkou část eh, severní Afriky a nikdo o tom nehovoří. Nikdo nehovoří o nějakých velkých plánech, jak tomu zabránit. Nikdo nikdo nehovoří o tom, jak tam vytvářet pracovní místa. Je pravda, že se bude konat konference o Jemenu. Možná, že se tam něco vyřeší, ale to je velmi ojedinělý případ. Tam se terorismus opravdu podporuje a spousta lidí tomu vůbec nerozumí. E, lidé nedůvěří vládě. Je to daleko komplikovanější než ve všech e, jiných státech. Já samozřejmě podporuji prevenci, ale já si myslím, že bychom potřebovali minimálně 20 stránek analýzy problematiky ke každému z těch 20 států. A co tady ještě chybí, je Blízký východ, protože na Blízkém východě je taky spousta problémů. Lidé v Gaze, kteří jsou izolováni od zbytku světa, to pouze jenom otvírá další nové dveře světovému mezinárodnímu terorismu. A to si myslím, že jsou další regiony, kde bychom potřebovali daleko konkrétnější analýzu. Děkuji. Já se to tak ještě co se týče Guantanama pan, Obama, pan prezident Obama chtěl zavřít eh, vězení na Guantánamo. Eh, rozhodl se, že spoustu lidí propustí, ale spousta z těch lidí, kteří mezi tím byli propuštěni, jsou v Evropské unii a eh, stále častěji se hovoří o tom, že byli propuštěni příliš brzy. Už je spousta známých případů lidí, kteří mají velmi konkrétní kontakty k teroristickým skupinám my eh, teď máme asi 20 vězňů z Jemenu. Já nevím, jestli ty údaje jsou správné, ale myslím si, že by bylo dobré si to upřesnit po té, co se stalo eh, s tím detroitským letem. Já se divím, že eh, pan prezident Obama se vůbec nesnaží to daleko rychleji vyřešit. Jaký k tomu máte postoj, paní Papadopoulos?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 jak vůbec eh, to, mm, k tomu mohlo dojít, jak je to s těmi spravodajskými službami americkými, proč na to nepřišli předem, když si to si nevyměňují informace, aby tu osobu mohli eh, zatknout předem a takže to bych potřebovala vysvětlit. A dále, pokud je o ty skenery, zde existují riziko, rizika pro zdraví, protože tam jsou dva typy záření. Je to jednak normální rentgenové záření a potom je tam druhý typ záření pro ty osoby, které mají pacemakery a podobné další zabudované přístroje v těle. Tam to riziko je velké. A já především mm, chci ale zdůraznit zde porušování lidské důstojnosti. To i tuto otázku položila paní Redingová abychom bojovali proti terorismu, tedy ve jménu boje proti terorismu, budeme porušovat lidskou důstojnost a lidské zdraví a základní práva. Americké orgány by neměly eh, nám vytvářet problémy, protože často Eh, eh, je to třeba i zatím je taková nebezpečná zahraniční politika s podobnými snahami. Je třeba bojovat samozřejmě proti terorismu, ale ne na úkor lidských práv. Děkuji. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že Spojené státy a Spojené království si domnívají, že uh, vojenská operace v jednotlivých muslimských státech je odpovědí na tento problém. To není určitě léčba, je to spíš přitěžující záležitost, která radikalizuje dále eh, situaci a naše vojska by byla lepší, kdyby chránila v naší zemi infrastrukturu, lidi. Bylo by to lepší, než je nechat být terčem jinde. Ta, to použití těch čistých duší určitě situace zhoršuje. To je něco, co je potřeba pečlivě sledovat. A také potřebujeme neutrální politiku pro střední východ. Měli bychom se distancovat od té politiky spojených států, která situace jenom zhoršuje. Děkuji. Paní Intveld má slovo jako poslední. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já mohu z celého srdce potvrdit to, co kolegové již říkali. Například naprosto souhlasím s paní Ludfordovou. A vzhledem k tomu, že rada je naprosto imunní vůči jakékoliv kritice a jakýmkoliv připomínkám, musím konstatovat, že nevidím vůbec žádné nové vyhodnocení, žádné nové vyjádření k této věci. Ve Spojených státech probíhá analýza opatření proti terorismu. Ale to není dostatečné. Proč Evropská unie nedodržuje stejné postupy? Upřímně řečeno, když Rada začala analyzovat tyto metody, tak nemělo význam provádět žádnou výměnu informací, protože z toho nic tehdy nevyplynulo. Orgány, které se tím zabývají, zabývají se informacemi, soukromými daty a tak dále, v současné době mají mít i právní přístup k osobním údajům v širokém měřítku. A ve Spojených státech tohle už funguje, jsou tam zprávy FBI, jsou tam i případy dokonce vydírání společnosti a nátlaku na společnosti. To jsou záležitosti, které se dostaly před soud. A já se chci zeptat pana Dekerchova, jestli rada bude řešit i tuto problematiku, i toto riziko. Ano, určitě chápete, jak je složité pojmout až 20 různých dotazů a připomínek. Ještě než předáme slovo komisi, tak dáme slovo panu Dekerchovi, aby se obecně vyjádřil k jednotlivým bodům, které zde zazněly. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím vyjádřit úplně ke všem dotazům, které zazněly. Já budu hovořit maximálně stručně, protože vím, že máte ještě další témata, která musíte probrat. Obecně bych chtěl se vyjádřit na téma tělesných skenerů. Jak už jste říkali, bude probíhat podrobná debata na toto téma dnes odpoledne. Ještě jsme nedostali do ruky zprávu komise. Já už jsem sám říkal, vždycky, když jsem se měl vyjádřit na toto téma, že nemůžeme zaujmout žádné stanovisko, dokud nebudeme mít k dispozici zjištění komise ohledně ochrany osobních údajů, ohledně ochrany důstojnosti a ohledně účinnosti těchto tělesných skenerů. Co jsem zatím zaznamenal z těch eh, naschromážených zkušeností? Máme zkušenosti ze Spojeného království a z Nizozemska, z amsterdamského letiště, kde se testují tyto tělesné skenery nové generace. Testují to piloti a posádky. Na začátku byli docela obezřetní a chtěli procházet normálními rámy, ale potom, když zjistili, co je na té obrazovce, a je to opravdu druhá generace skenerů, tak viděli, že ten software zobrazil pouze obrázek a ty údaje se neuchovávaly. Navíc tam nebyla žádná fronta. A já navrhuji, aby tento výbor jel na amsterdamské letiště a ověřil si to. Já tam tedy pojedu. A to poté, co budeme mít k dispozici zprávu komise. Pan Strasser, já myslím, že jsem to asi neřekl dostatečně jasně, když jsem říkal, že trvám na tom, aby se zlepšila integrace dat. Tím jsem nemyslel, že bude potřeba shromažďovat ještě více dat. Mimochodem je velká nevyváženost v současné době. Nemáme zatím systém PNR ve všech členských státech, ale všechny společnosti v současné době poskytují dat, údaje američanům. A já si myslím, že bychom se měli soustředit na obě oblasti. SIS, SIS je nejefektivnější systém, nejefektivnější nástroj protože už nemáme vnitřní hraniční kontroly, tak potřebujeme něco takového a bylo by škoda takovýto systém nepoužívat dál. SIS, SIS-2, přesně tak funguje i systém VIS. I ten je velmi hodnotný. Pan Kechov říkal, že čím více to budeme zveřejňovat, tím hůř. A já si myslím, že když se pracuje na tomto tématu ještě na základě Lisabonské smlouvy, tak tím víc bude potřeba aby se toto v tomto výboru řešilo. Já si taky myslím, že asi není moudré vysvětlovat, jak a jak přesně se používají data SWIFT a PNR. Není to dobré, není dobré všechno zveřejňovat, pokud to zve, toho zveřejníte moc, těch informací je venku moc, ale parlament by do toho měl být zapojen v plném rozsahu. A vytváření strategie řízení informací se může dít pouze tehdy, pokud do toho bude vstupovat parlament. A to zjistíte ze všech mých zpráv. Potom jsem zapomněla ještě na jednu věc. Tělesné skénery. Otázka je ne, jestli je budeme používat nebo ne, ale jestli to bude primární nástroj na kontrolu cestujících a ne až druhotný, jako je v současné době. To je hlavní otázka. A potom otázka, jestli budou povinné nebo volitelné, budeme je používat vždy a za každých okolností, anebo to bude jenom součást měsíce i různých dalších nástrojů, která bude fungovat. To se bude probírat dnes odpoledne. Pa, otázka pana Lambry Dinese, to je otázka na ty prostředky, které jdou do bezpečnosti a výzkumu. Kdo kdo rozhoduje. Je to výbor, záleží nám na soukromí. Když si přečtete tu zprávu a sdělení komise, tak zjistíte, že to není něco jako posadlost eh, vrcholovými technologiemi, ale je to spíše něco jako zájem na nástroji, který bude dodržovat principy soukromí. A já uh, říkám, a nejsem jediný, že bychom měli dbát na to, aby ty technologie víc a víc chránily soukromí. Měli bychom zavést evropské normy, standardy, kde bychom měli etikety, označení, vybavení, které zachovává principy soukromí a to by přimělo i ty výrobce se tímto řídit. Byl by to dobrý signál. Také by to bylo velmi konkurenceschopné, pokud by se zavedlo takovéto označení vybavení, které odpovídá požadavkům na soukromí. Bylo by to dobré pro nás, dobré pro lidi i dobré pro výrobce. A potom další velmi důležitá věc je ta reciprocita. Mimochodem to je něco, o co se stále více snažíme. A tím, že máme dohodu se Spojenými státy ohledně mnoho aspektů, tak tam se snažíme řešit reciprocitu. Když se podíváte na druhou dohodu o SWIFT, která tedy ve srovnání s tou první dohodou je jiná, tak co jsme tím získali? Je to aktivnější přístup Evropy k těm datům, které schromažďují Spojené státy a je potřeba tohle ještě dále rozšiřovat a posilovat. To je naprosto zásadní a já s vámi vaše stanovisko sdílím paní Lenvis. Eh, ta, ten případ toho slovenského cestujícího, já se nebudu vyjadřovat k podrobnostem, ale v této věci eh, eh, slovenský příslušný minister před svými kolegy, tedy kolegy ministry vnitra, se omluvil za tuto neakceptovatelnou operaci. Ano, to se stává a pokud jde o ten Mnichov, tak to nevím, k tomu nemám konkrétní informace zatím. Já jsem o tom diskutoval s panem Doma do Mezie. Ano, tam, to je jasné, tam je problém. Protože pokud zjistíte, že někdo má stopy, tedy výbušně na svém počítači a nezatknete ho, to je špatné. A pokud jde o tu hrozbu, asi na to odpovím někdy příště, protože to za dvě minuty bych nestihl, jak bych měl to závisí, je to různé v různých státech. Třeba Nizozemsko snížilo nedávno míru hrozby, kdežto Spojené království zvýšilo. Závisí to na dané zemi. Ale pokud jde o ten vztah mezi terorismem a organizovaným zločinem, ano, to je to, co nás více a více zneklidňuje. Ano, to platí především i pro e, e, saharskou oblast, e, tedy kokain z Jižní Ameriky, obchod s nezákonnými přistěhovalci, se zbraněmi, tak to tam prochází přes západní Saharu. To je tedy činnost, mm, mm, kterou často provádí stejné skupiny, které se posilují tímto a mm, je třeba tedy aktivněji na tom pracovat. Musíme mít společné politiky. Zcela s vámi souhlasím. A teď k té otázce o vztahu s Marokem, severem Afriky. A e, e, ano, samozřejmě, tedy jakmile existuje je taková síť těch center a my motivujeme státy, aby je měli, tak je to dobré, to je takové pedagogické, protože v Madridu téměř jednomyslně v pátek byla přijata charta a jedna z funkcí této, sítí, této sítě bude pomáhat zemím, především třetím zemím, aby mohli rozvíjet podobná centra, střediska Další důležitá věc, když jsem byl před pár měsíci v Pakistánu, tak tam jeden z nejvýznamnějších našich projektů je právě pomáhat při vytvoření takového cintu centra, jako je ve Španělsku máme CNCA, nebo ve Spojeném království také mají podobné centrum, kde se eh, vyměňují zkušenosti. To eh, není snadné integrovat informace, vyměňovat si informace. A teď ještě k k otázce vyhodnocování. Paní Intveld, já eh, jsem se nezúčastnil všech slyšeních, ale myslím si, že noví komisaři budou dbát na tento aspekt. My máme hodnocení různých typů, eh, PNR Joint Review, mm, to se bude týkat eh, dohody PNR se Spojenými státy a mm, potom toto hodnocení e, této smlouvy to bude velice poučné určitě. O tom budete diskutovat. Pan soudce de Brugger, ten e, za týden vydá druhou zprávu o aplikaci smlouvy SWIFT, o ujednáních SWIFT. Tam se také hodně ponaučíme, do jaké míry přináší tento systém přidanou hodnotu. A e, takže určitě na základě takovýchto zpráv je třeba hodnotit mechanismy. Já zcela souhlasím to je třeba dělat více. To samozřejmě úplně není všechno. Já se omlouvám, jestli jsem něco z toho vynechal. A v tuto chvíli je to vše. Děkujeme. Děkujeme. Můžeme poprosit jestli vám můžeme předat písemně všechny dotazy, které nebyly zodpovězeny. Můžeme dostat i písemnou odpověď. Často o to žádáme a často se to nestane. Já bych poprosila, abyste se o to postarali, protože některé ty otázky jsou velmi důležité a já jsem fascinována tím, že říkáte, že se bude za dva týdny SWIFT vyhodnocovat po druhé. Ne, to není SWIFT, to je jména evidence cestujících. Já myslím, že není nějak tajné. Já nevím, jestli už to bylo schváleno a odsouhlaseno s Evropským parlamentem, ale že se má ten systém vyhodnocovat a že se už zpracovala první zpráva a bude druhá zpráva za týden a členové výboru ji dostanou k dispozici. Dostanete informace o přidané hodnotě tohoto systému, co se týče zajištění lepší bezpečnosti. Uh, to už je úplně absurdní. Příští týden v pondělí dohoda o SWIFTu začne být prozatímně uplatňována, abych použila slova španělského předsednictví. A vy nám říkáte, že hned poté dostaneme druhou zprávu hodnotící? Já se omlouvám, ale já jsem byl na omezeném zasedání tohoto výboru, kde byl i Jonathan a tam se řešila ta přidaná hodnota tohoto systému. My tady nevynaláz, ne, nenalézáme nic nového. Já si myslím, že ta debata byla dost zajímavá a je to záležitost průběžná. A vy to samozřejmě sledujete. Průběžně. To není nic objevného. Já nemluvím o té věcné záležitosti jako takové. Já už jdu. Já jsem jenom překvapena tím načasováním. Evropský parlament má pět pracovních dní na to, aby si dohodu probral, ještě než začne být prozatímně uplatňována. A potom bude druhá velmi důležitá zpráva na toto téma, která by měla bývala už být vzata v potaz. Asi je to moje chyba, že tomu nerozumím že mě to celé tak šokuje. Dobře, tak tento bod už jsme eh, úspěšně probrali a můžeme přejít k dalšímu bodu. Je tady pan Jonathan Fall z komise, který nám eh, situaci představí. Děkuji. Děkuji, dobré dopoledne. Jsem rád, že jsem měl možnost si vyslechnout tu poslední čtvrt hodinku. Já myslím, že některá nedorozumění budu schopen vysvětlit. A prvé řadě tedy řeknu, co jsem chtěl říct a rád zodpovím i vaše otázky. Krátkodobá prozatímní dohoda své v Spojenými státy již byla předána Evropskému parlamentu a Rada parlament žádá, aby tuto dohodu odsouhlasil. To je naprosto v plném rozsahu na vás. Já doufám, že si uděláte představu na základě uh, kompletní analýze dohody a na základě zprávy soudce Buliera, který v současné době prováděl analýzu této dohody a za pár dní byste měli mít k dispozici i tuto zprávu a její závěry. Já chci znovu poukázat na to, že to je důležitý aspekt souhlasu parlamentu, o který žádá rada a odvíjí se to od eh, příslušného ustanovení Lisabonské smlouvy článek 187. To je však samostatná záležitost. To se netýká toho eh, té prozatímní platnosti dohody, kterou sjednala rada při jednání se Spojenými státy. Tato prozatímní platnost je od 1. února, aby tam nebyla žádná mezera, co se týče zabezpečení informací úřadům Spojených států. postup odsouhlasení parlamentu se nějak netýká té prozatímní platnosti, ale samozřejmě pokud by parlament zamítl to odsouhlasit, tak by to pochopitelně znamenalo ukončení uplatňování této dohody, ať už v tom prozatímním režimu nebo dlouhodobém režimu. To je na vás a samozřejmě je potřeba to dostatečně probrat. A abych se vyjádřil na téma té otázky, jestli bude probíhat další přeskum. Para Sarah Luchford eh, správně říkala, že už se té analýze věnuje nějakou dobu. A otázka zněla, jestli se bude legislativa proti terorismu nějak podrobovat přeskumu a zvlášť, jestli se budou podrobovat přeskumu ty mechanismy na sdílení informací, protože ty patří do této legislativy a jsou její zásadní částí. Ano, paní Cecilia Malstrom už toto přislíbila, designovaná komise komisařka a my v současné době se aktivně připravujeme na to, aby tohle všechno proběhlo. To je pochopitelně důležitá záležitost a bude to i důležité z hlediska toho, že bude příležitost proskoumat a podrobit přeskomu jednotlivé iniciativy parlamentu a konkrétně tohoto výboru bude možné si vyhodnotit, jak situace vypadá v tuto chvíli a jak by měla vypadat v budoucnu. Pak zde máme ten společný přeskum, joint review a zprávu o PNR. To je něco, co nás čeká v příštích týdnech, nevím přesně kdy. A pak soudce Bulger měl poskytnout a nakonec i poskytl nebo poskytuje v tuto chvíli svoji novou zprávu o fungování systému SWIFT. Tohle všechno bude podkladem pro další diskuze na půdě parlamentu. Pokud jde o dohodu se Spojenými státy, která byla uzavřena na konci listopadu minulého roku, je to krátkodobá záležitost na 9 měsíců dle přání parlamentu. Jsou tam pojistky a záruky, které se týkají ochrany osobních údajů, které zmizí, pokud zmizí celá dohoda, protože to jsou smluvní závazky Evropské unie a Spojených států amerických. A toto vše se opírá o stanovisko rady, mimochodem jednomyslné stanovisko rady, že tato dohoda a tok informací od ní se odvějící je důležitou součas, součástí naší bezpečnosti, nikoli bezpečnosti Spojených států, naší bezpečnosti. A to je tedy eh, to pozadí dosažení této dohody. A proto bylo i považováno za nezbytné zajistit tam to eh, dočasné fungování, než parlament celou věc odsouhlasí. Měli jsme za to, že uh, je to v zájmu naší bezpečnosti, aby tam nedošlo k žádnému výpadku, k žádné mezeře v uplatňování takovéhoto režimu. Soudce Bulger v současné době dokončuje svoji druhou zprávu. Já doufám, že budeme schopni vám ji předložit na zasedání 4. února a zajistíme, aby parlament dostal do ruky úplnou zprávu, aspoň tedy členové tohoto výboru, odpovídajícím způsobem. A doufáme, že zpráva poukáže na dvě věci. Jednak, že Spojené státy nadále splňují své povinnosti, pokud jde o to, jakým způsobem se zpracovávají údaje SWIFT v rámci amerického ministerstva a za druhé, že to ukáže, že analýza tohoto programu poskytuje velmi užitečné informace, které nejsou prospešné jenom pro úřady Spojených států, ale také pro úřady našich členských států. A je zřejmé z diskuzí na půdě rady, které proběhly na konci minulého roku, že spravodajské služby a další orgány členských států se domnívají, že ty údaje, které plynou z tohoto programu, jsou opravdu užitečné. Tak to tedy vypadá situace. A vy jste samozřejmě již vyslechli prezentaci paní Redingové a paní Malstrémové a Samozřejmě bez ohledu na to, jak parlament schválí komise, my už v tuto chvíli s, se souhlasem Žaka Barou pochopitelně bereme v potaz ta stanoviska, která byla vyjádřena v průběhu a tímto způsobem plánujeme další práce v této oblasti. Děkuji, pane předsedo, já se rád vyjádřím, pokud budou dotazy. Hlásí se někdo o slovo? Pan Albaro? Děkuji, pane předsedo. A děkuji i Jonathanu Folsovi za to, že mezi nás dorazil. Hovoříme-li tedy o dohodě SWIFT, tak bychom měli oddělit obsah od formy. Samozřejmě vy zde nejste za radu a vůbec nejste zodpovědný za to, jak se rada chová. Takže já nebudu střílet po poslíčkovi. Budeme se soustředit na uh, samotný obsah. 17. září parlament vydal usnesení, co očekávat od této dohody. Máme tam odstavec 2, kde se říká, že dohoda musí odrážet současnou legislativu na téma ochrany osobních údajů a je to tedy odstavec 2, poznámka po čaru 9. Tam máme tu legislativu, kterou je potřeba uplatňovat a dodržovat. Pak je tady charta eh, základních práv, je tady Evropská úmluva 108, eh, 147 eh, články úmluvy Rady Evropy a tak dále. To jsou tedy jednotlivé předpisy, úmluvy a další dokumenty. A v tom najdete celou řadu rozporů. Jenom několik uvedu a můžeme vám to poslat. My jsme na tom pracovali, například pokud jde o práva subjektů dat. Máme zde článek 8 eh, Charty základních práv a pak jsou zde články 10, 11, 12 a 14. Neodpovídá to čl- článku 108 Umluvy eh, Rady Evropy, neodpovídá to článku 111 a tak dále. A mohl bych pokračovat, pokud jde o článek 4501 ten přenos dát, přesnost eh, přenesených dát z hlediska právní ochrany a tak dále. To jsou záležitosti, které neodpovídají evropské legislativě. A pokud jde o článek 7, 8, myslím, že písmeno K, ani nevím. Každopádně i zde naleznete rozdíly. Co je v té dohodě, se liší od toho, co je v usnesení, pokud jde o ochranu dát a ochranu subjektů dát, Takže to je jenom obsahová stránka. A teď vůbec nezmiňuji to, jakým způsobem se směšně chová rada. Obsahově je velmi těžké zjistit, jak se to odpovídá. Já vím, že na to nemáme čas, ale když se zaměříte na obsah samotný, což je zásadní záležitost, tak zjistíte, že zde dochází k těmto střetům. Už potřebuji jenom 20 sekund. Já si myslím, že rada by měla tyto debaty sledovat. Já už to nechci, nechci vidět černobíle. V Německu se v pondělí konstatovalo v novinách, že ta data jsou úplně k ničemu. Já vám mohu ukázat celý článek těchto německých novin, pokud federální vyšetřovací orgán tvrdí, že to je k ničemu. A jsou zde další hlasy, které říkají, že to je k ničemu. Já si myslím, že pokud je o formu, tak rada by neměla být překvapena, pokud tohle bude opravdu záležitost, která se stane jednou za život, co se týče té naší reakce. Paní Pelc má slovo, už se hlásila. Pokud chcete, můžete do toho vstoupit. Já samozřejmě nebudu opakovat, co už říkal kolega Aleksandr, který řekl několik velmi trefných připomínek a parlament opravdu dostal žádost, aby to odsouhlasil a my to uděláme, až si dostatečně prostudujeme celou dohodu. V pořádku. Ale vy jste právě říkal, že jsou tam pojistky týkající se ochrany osobních údajů. Ano, jsou tam určité takovéto pojistky a záruky, ale jak už říkal Aleksandr, eh, je to právní ochrana, která zde chybí. Článek 16, ten byl v původním návrhu znění. Teď zmizel. Co se stalo? Je to všechno o evropských údajích, o evropských občanech. A měli jsme říkat už dřív, že ty evropské pojistky zde budou uplatňovány. A když se podívám na dohodu samotnou a na článek 113, tak by mě opravdu zajímalo, co to znamená. Příslušné správní a soudní eh, prostředky jsou k dispozici podle amerického práva a tak dále a teď je tam soupis různých předpisů, které se dají použít na to, aby se člověk bránil. Co to znamená pro evropské občany? A já určitě přenechám prostor dalším kolegům a uzavřu to zde. Děkuji. Děkuji, pan Busutil. Ano, my jsme již všechno řekli k té proceduře, že se nám to nelíbí, ale dovolte, abych se zaměřil na meritum věci. Mně se nelíbí diskutovat o obsahu smlouvy, dokud nebudeme mít eh, k dispozici stanovisko odborníku. Já jsem překvapen, že předřečník jasně prohlásil, že zde jsou určité části smlouvy, které jsou v nesouladu s evropským právem. Já bych rád, abychom co nejdříve získali podobné stanovisko, protože to je jediný způsob, jak tento výbor může s veškerou vážností se zabývat obsahem smlouvy a vyhnout se tomu, že přijmeme nějaké zaujaté závěry ano či ne, bez toho, aniž jsme do hloubky proskoumali téma. Mně se nelíbí ty informace, které máme k dispozici. Já jsem si přečetl tyto informace i tu smlouvu, ale mám pocit, že náš výbor by měl mít stanovisko expertu. A to co nejdříve. A nyní beru na vědomí, že dostaneme zprávu příští týden, mm, která bude nám dána k dispozici ale zde musím zdůraznit, že čas běží rychle. Pokud eh, my bychom měli jasně reagovat na otázky, které nám byly položeny, a to platí pro všechny instituce, nejenom pro naši instituci, tak vždycky platí, že eh, členové musí mít k dispozici adekvátní informace a expertní znalosti, než mohou přijmout rozhodnutí. Děkuji, pan Lambrindis. Ne, eh, ne, já se omlouvám, jenom já jsem zapomněla. <clears throat> já se... Jo, eh, Jonathane, Jonathan Foss komise. Vy jste hovořil o e, tom bezpečnostním vaku. To neakceptuji, protože na základě právních nástrojů, které máme, tak je možné získávat bankovní informace, které jsou nezbytné pro vyšetřování. Tak prosím, nevytahujte znovu tento argument, abyste snad nás přesvědčil, že s tím hned budeme souhlasit bez dalších informací. Děkuji, pan Lambrenidis. Děkuji. Jonathan, to je taková labučí píseň pro vás. Krásná tedy kariéra, kterou, která se končí tím, že obhajujete eh, De Bruggera. Hodně štěstí. On, před, De Brugger, předložil zprávu, ne před rokem, já nevím, kdy to přesně bylo. Tehdy jsme měli tedy jednání in camera na toto téma. Já jsem přes, teď překvapen, že vzhledem k tomu, že již jsme dostali zprávu o tom, jak američani aplikují PNR a podobné další věci, tak ani ne za rok vy říkáte, že on byl požádán. Já se ptám, kdo ho požádal, aby vyprodukoval druhou zprávu. Já to říkám, Jonatane, protože to mě překvapuje, především to načasování. E, a to ve mně budí dojem, že se snažíte e, vlastně nás e, takto nám něco sugerovat prostřednictvím této Debrugerovy zprávy v tomto tématu, které je komplikovanější, než se takto jeví. Kdo mu dal příkaz vyprodukovat druhou zprávu za méně než rok? A proč? Teď zrovna. Dovolte, abych vám připomenul, že to má být 4. února předloženo, pokud se nemýlím, nevím, 4. února, no to je čtvrtek. A pokud tedy to potom bude uloženo někam do skrytého místa v parlamentu, abychom eh, se na to mohli podívat, no tak to je špatný okamžik, protože předáme potom plenárkový týden, všichni pojedou domů, no to nejde. A teď k meritu věci. Za prvé, chtěl bych navázat na to, co eh, se ptala Žanin. Co když parlament řekne ne této smlouvě? A proč je zde tedy to bezpečnostní vakuum podle vás? Za druhé, článek 3 smlouvy, ten nehovoří o SWIFTu, hovoří o subjektech, které určí smluvní strany smlouvy společně. To znamená, že to má být více subjektů než SWIFT jako takový? Ne? Na které, na které by se to vztahovalo? Ne? Dobře. A nakonec. Období uchovávání dat. Článek 5m stanovuje, že informace získané nebo výjimuté Eh, z těch poskytnutých údajů, tak eh, se budou uchovávat po dobu, eh, která se aplikuje v příslušných orgánech. Pokud se nemilím, ve Spojených státech to je až 90 let u některých údajů. To je hrozně dlouhé období. Znamená to tedy, že v případě takto extrahovaných údajů dat tak, že v Americe to může být uchováváno až tak dlouhou dobu? Děkuji, pan Kirkhope. Velice rychle, pane předsedo, TFTP, eh, to znamená SWIFT a eh, to může znamenat další věci, ale ta provizorní dohoda, a vy jste viděl dopis od eh, Eh, předsedy, předsedovi parlamentu, tam jasně z toho vyplývá, pokud ten dopis je správný, takže to je provizorní smlouva zatím, která musí být ještě někdy potvrzena, jakmile parlament bude příležitost mít se tím zabývat. A v takové situaci krize, no tak když jde třeba o dny, minuty, hodiny a já když se podívám na tu smlouvu, a, tak tam e, samozřejmě taková provizorní dohoda může e, platit bez souhlasu parlamentu, ale to znamená, že parlament e, musí ty věci řádně prostudovat vzhledem i s ohledem na informace od expertů, bez toho aniž by do toho byl nějak tlačen. A tady to nebyla naše chyba, to byly měsíce na překlady, no to je směšné, to je úplně nepřiměřené, snad pokud je to pravda, tak to je nemožné. To znamená, že teď do nás nemůže nemůžete tlačit takto rychle. My to nemůžeme urychlit. My třeba, mm, až zjistíme, jak to skutečně, tak to budeme vidět pozitivně, ale mm, asi eh, my nemůžeme jinak, než to všechno řádně tady prodebatovat. Děkuji. Albrecht. Uh, thank you. Um... Děkuji. Já myslím, že ta nová zpráva od soudce de Bruggera tak mm, asi ta nám neřekne nic nového, protože teď je jasnější, jasnější, eh, mm, proč rada jednala, jak jednala v minulých týdnech. Nám teď zbývá jenom pár dní na tu zprávu. My na to máme krátkou dobu, třeba jenom jeden den. A já hm, ne, ne, nevěřím radě v tomto. Já nemám ani důvěru eh, v soudce Brugera. A takže mm, já nevím, proč se o tom řádně předtím nedebatovalo. Když se podíváme na tu zprávu, já jsem četl tu zprávu soudce de Brugera a ta nevypadá příliš objektivně a odůvodněně. A mm, jak řekl pan Alvaro mm, přede mnou, jeden z případů, které mínil pan de Bruger jako příklad, proč SWIFT je důležitý, to byl případ Solent z Německa, kdy ten prokurátor sám řekl, že nepotřebuje údaje ze SWIFTu. A já eh, proto jsem přišel jakoukoliv důvěru v systém. A já mm, mm, mm potřebuji tedy nějaké přesvědčivé důkazy o tom, že ten systém je důležitý pro uh, Mm, mm, boj proti terorismu a mm, dnes pan španělský ministr nám se snažil vysvětlit, že v podstatě jde pouze o prodloužení platnosti stávající dohody. Ale tady to vypadá, že snad si z nás rada dělá blázny. Děkuji, pan Tavares. Of course we get here. Samozřejmě se dostáváme do debaty, která už je úplně uh, nakažena tím interinstitucionálním problémem a neměli bychom se v tom takto zamotat. Není to problém komunikace, je to spíše naprosto ponižující a nepřijatelné chování na adresu parlamentu, tak toto nemůže být. My už jsme mnohokrát žádali, aby podle Lizabonu, podle spolurozhodování tyto materiály byly nám poskytnuto, poskytnuty. V těch argumentech je spousta slaben, ale já se budu soustředit na tři základní slabiny, pokud jde o SWIFT. Tvrdí se, že je to prozatímní dohoda. Není. Ta data jsou uchovávána minimálně pět let a pak americká administrativa možná nebude až tak opatrná, pokud je použití evropských dat. Potom to zavádí určitou institucionální praxi a vytváří to určitou vyváženost pravomocí a už tam bude určitá vyváženost dána a možná už to nevyjednáme znovu a nově, až to budeme chtít vyjednat definitivně a dlouhodobě. Už tam bude zavedená nějaká špatná praxe. Potřebujeme to, protože tam bude ta bezpečnostní uh, mezera, to vákum, to už kolegyně namítala my jsme měli způsoby, jak si vyžádat finanční informace. Boj proti terorismu nekončí tam, kdy, kde končí tato dohoda. Pak ty zprávy soudce Brilliera. To se mi opravdu nelíbí. Lidé na to neustále odkazují a citují ho, jako kdyby to bylo všechno dáno jako prokázané. Říká se, že SWIFT je potřeba, aby se odchytli teroristi. Já jsem četl tu zprávu, ale i ostatní, nejen já, tvrdí, že ty záruky už byly, že se využívaly i ve spolupráci s Američany. Byly to dobré záruky a tady nemáme žádné empirické důkazy. A lidé říkají, no bylo to potřeba pro případ Bali, tam zase nemáme empirické důkazy, takže ta zpráva stojí na vodě. A pak máme druhou zprávu. Od té by člověk očekával, že tam budou průkazné materiály. Já tam zase nevidím to, co jsem postrádal v první zprávě. Takže těch slabin je tam hodně. Já jsem... No tohle je velmi důležité, pane předsedo. My už jsme na to čekali hodně dlouho, abychom se mohli vyjádřit. Ano, samozřejmě je to důležité. Já jsem proto, abychom vyšetřovali teroristy. Ale zde jde o informace 99% evropské populace, která nepatří mezi teroristy. A já vím, že to už říkala paní komisařka Redingová, která nám nastínila, jakým způsobem by ráda toto pojednala. A v zásadě se jedná o dobré metody. Určitě můžeme mít lepší dohodu a když to parlament zamítne, tak udělá všem službu, protože se toho zbavíme. Děkuji, já určitě chápu a ostatní kolegové také chápou, že přidělený časový limit nemá co dělat s důležitostí tématu. Máme zde určitý pořádek, eh, pořad jednání, máme zde tlumočení. To není o tom, že bych zkracoval čas kvůli tomu, že to není dost důležité. To není pravda. Pan Viva. Já si myslím, že se tady chováme trošičku směšně, když hovoříme pouze o procedurálních otázkách. My jako Evropský parlament jsme místo, kde jsou přijímána rozhodnutí. My se účastníme těch rozhodnutí a proto potřebujeme opravdu seriózní debatu. Neměli bychom se teď neustále jenom zlobit, protože eh, s námi nejednají vhodně. A co se týče těch seriózních debat, rád bych řekl, že potřebujeme a chceme spolupracovat s USA. My víme, že musíme s nimi spolupracovat právě v boji proti terorismu. A to si myslím, že bychom měli mít opravdu na paměti. Já mám dvě zásadní otázky. Za A. Ta bezpečnostní mezera, mohl byste nám to tedy vysvětlit, v čem spočívá, protože i v tuto chvíli bez SWIFTu přece úřady spolupracují. Jak by to vypadalo, kdyby ta dohoda nevstoupila v platnost, skončila by naše komunikace? Jak to tedy vypadá s tou mezerou? A druhá základní otázka je, pokud, nebo když hovoříme o dlouhodobé dohodě, která se bude vyjednávat v průběhu následujících měsíců, myslíte si, že když bychom řekli jeden rok na tu vnitřní dohodu, myslíte si, že budeme mít možnost dlouhodobě zvýšit bezpečnost s touto dohodou, anebo USA uh, řekne, vy jste s tím jednou souhlasili, tak přece to nemusíme vylepšovat. Takže jak v této dlouhodobě dohodě můžeme navýšit bezpečnost našich evropských občanů? Děkuji. Děkuji. Mrs. Intveld. Paní Entveld. Ano, děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s mnohým z toho, co říkal pan Weber, ale ne úplně se vším. Tady to nejde o postupy, to není byrokratická debata, to je naprosto zásadní debata, je to zásada demokratického přeskumu. Evropský parlament může vykonávat své pravomoci v rámci demokratického přeskumu jedině tehdy, pokud dostane přístup k veškerým informacím. A já bych k tomu poznamenala dvě věci. Jednak potřebujeme přístup ke stanovisku právní služby rady. To je naprosto zásadní záležitost pro projednání věci v Evropském parlamentu. Pokud to nedostaneme, tak mám pocit, že nemohu dostatečně uplatňovat svá, svá práva na přeskum. Pak druhá zpráva pana Bruliera. Já musím říci, že jsem opravdu šokována. My to diskutujeme od července a ani jednou nebylo uvedeno, že se tato zpráva připravuje. A jsem velmi překvapena, že komise a rada to držela takto v tichosti. A dovolte mi ještě filozofickou poznámku na toto téma. Evropa je taková stavba sui generis svého vlastního druhu. Ale napadá mě paralela s národní politikou. Pokud by národní vláda uh, neinformovala vlastní parlament, nebo odmítla informovat eh, parlament, byl by to pro ní konec. A já to opravdu považuji za neakceptovatelné. Ano, děkuji. Pan Štrase. Velmi stručně bych panu generálnímu řediteli řekl následující věc. Jde o zásadně důležitou věc v rámci politického rozhodování. Uh, předseda parlamentu vyzval eh, radu a komisi písemně, aby stanovila bezpečnostní způsoby, eh, prostřednictvím kterých by mohlo v rámci Evropského parlamentu docházet k serióznímu přeskumu. A já nechápu, jak to, že k tomu nedochází. Co se týče té bezpečnostní mezery pokud by měla tato bezpečnostní mezera existovat, tak existuje právě v tuto chvíli. Právě v období od 1. do 31. ledna 2010. A pokud by tedy ta bezpečnostní mezera měla existovat, tak, existu, tak existuje v tuto chvíli a všechno funguje. Takže kde je problém? Co se týče obsahu? My E, jako členové výboru jsme si nejsme si jistí, zdali se tady potýkáme s již závěrečným změným textu. E, víme, zdali se jedná o konečnou verzi, zdali má všechny přílohy. Obsahuje tento dokument opravdu vše, co musí obsahovat, protože my jsme slyšeli různé názory. Evropský parlament má právo na všechny informace, na všechny relevantní informace. Kromě toho, můj požadavek na odsouhlasení tohoto dokumentu musí být rozhodnutí parlamentu z poloviny září. A to, co všechno slycháme jaksi z neformálních zdrojů, tak tak eh, to také vede k tomu, že eh, v rámci veřejné debaty eh, teď vzniká spousta velmi kritických až takových jaksi jedovatých připomínek. Děkuji. Bylo nám řečeno, že tlumočníci nabídli dalších 10 minut po skončení, oficiálním skončení tohoto zasedání, abychom to vůbec všechno stihli. Takže všechny prosím, aby využili těch deseti minut navíc. Máme tady pana Butaraliho, který dostane pět minut, aby schrnul to, co zde máme jako právní stanovisko, které má být rozesláno mezi členy Libe výboru je to stanovisko, které jsme si vyžádali, pak si vyslechneme pana Butareliho a pak zde budeme mít eh, ještě jedno vystoupení Jonathana Fola. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Krom určitých procesních otázek, které zde neřeším, řada těch dnešních připomínek se týká bezpečnosti a zajištění e, soukromí. Já vím, že je to otázka velmi citlivá pro výbor Libe a rád bych vám řekl, že všechny tyto body a další body jsou podrobeny pečlivému zkoumání v materiálu, který jste obdrželi před několika dny, kde jsou i uvedeny závěry, které jsou jasné a stručné. Podle našeho názoru ty důkazy, které jsme dostali na EDPS, nestačí a nedostatečně prokazují nutnost a přiměřenost zásahu do soukromí v rámci této dohody. V mnoha aspektech zde dochází k překrývání s už existujícími evropskými a mezinárodními nástroji. Pak některé prvky této dohody nejsou dostatečně jasně nadefinovány a naformulovány tak, aby bylo pro Evropany jasné a zřejmé, čí data jsou předmětem tohoto přenosu do Spojených států. Druhá otázka. Naprosto zásadní. Ostatní otázky by bylo možné řešit prostřednictvím zlepšování dlouhodobých dohod ten seznam bodů je poměrně dlouhý. Najdete tam aspoň 16 hlavních bodů, které pojednávají o tom, jak vypadá tento instrument v souvislosti s jinými instrumenty, které až tolik nezasahují a nestupují do života občanů. To se týká třeba nástrojů proti praní špinavých peněz, proti uh, Eh, financování terorismu a tak dále. My si myslíme, že je potřeba ukázat tu přidanou hodnotu tohoto instrumentu a zvláště se domníváme, že zde není návaznost mezi těmi daty. Kontrola probíhá v Evropě, databáze jsou v Evropě a přenos dat do Spojených států Eh, funguje po celém světě a týká se finančních údajů. My v tomto dokumentu poukazujeme na to, jak je vymezen účel a kvalita dat. Poukazujeme na určité potíže, pokud jde o uplatňování článku 4 pro zatímní dohody v souvislosti s článkem 8 dohody se Spojenými státy o vzájemné pomoci v zájmu zajištění eh, nezávislého soudního dohledu. My poukazujeme na potíže s výkladem článku 4 odstavec 6 s tím, že by mohlo v některých případech dojít k hromadnému přenosu těch dat. A také poukazujeme na definici účelu a tvrdíme, v že definice v článku 2 je širší, než jak je to v článku 1 z roku 2002 materiál o boji proti terorismu. Také hovoříme o uchovávání dat po dobu pěti let, kdy nemáme ještě důkazy o tom, že by tato lhuta byla přeměřená. To je lhuta, po kterou se data uchovávají, pak jsou zničena. Ta zničená i nezničená data jsou každopádně předmětem výmazu, pokud už nejsou potřeba pro konkrétní vyšetřování. Chceme lépe vysvětlit sdílení osobních údajů s dalšími orgány, stejně jako s úřady třetí států. Pokud jde o článek 11, tak to je bod, na který poukazuje zpravodaj. Zde máme tři potíže při uplatňování odstavce 1 tohoto článku. Protože článek 11 odstavec 1 omezuje to ověřování údajů, kdy tyto pojistky jsou na straně Evropy, nikoli na straně Spojených států. Pak je zde možnost omezit prostor orgánů pro ochranu osobních údajů při provádění těchto prověrek tam, kde je to složitě vyhodnotitelné. A pak práva subjektů dat, třeba náprava, náhrada v případě nezákonného zásahu do osobních práv zde nemáme žádný, žádné konkrétní možnosti, které by byly stanoveny, které by fungovaly. My chceme podporovat prověřování úřady zúčastněných osob, to je v oblasti tedy osobních údajů. poukazujeme na právní základ, nevíme, proč je tam ten článek 16, který byl právě vymazán. Nevíme, proč zmizel, také chceme podpořit koherentnost s dalšími dohodami. O tom jste hovořili i vy, to je třeba nástroj upravující PNR a chceme dále tedy rozšířit eh, tento záběr. Děkuji. Děkuji, pane Butarali, za informace. A nyní dám ještě naposledy slovo Jonathanu Fallovi. Děkuji. Děkuji vám. V prvé řadě bohužel Stavro se zklamu tím, že možná se zde neobjevuje naposledy. Asi to není naposledy, já nevím, kdy přejdu jenom a kdy převezmu další práci, ale asi to nebude zítra, takže se možná v tomto výboru ještě objevím. Já bych chtěl začít závěrem eh, tím, co říkal pan Weber a ostatní nakonec i. Otázka zněla, jestli budeme mít k dispozici lepší smlouvu budoucnu. Já doufám, opravdu doufám, že ano. Musíme nahradit tu krátkodobou, průběžnou prozatímní dohodu nějakou definitivní a dlouhodobou podle ujednání v Lisabonské smlouvě. A to je něco, co dojedná komise. A doufám, že to sjedná za plné podpory parlamentu a rada i parlament budou muset tuto dohodu odsouhlasit. Nebude to snadné a ti z nás, kteří se na tom podílejí, zvláště mý švédští kolegové, vědí, jak to bylo složité, když se loni všechno vyjednávalo s Američany a všichni už se k tomuto vyjadřovali a tyto připomínky budou vzaty v potaz. I to, co říkal pan Butarelli. Asi to nebudu já, kdo to bude nakonec zpracovávat, ale mohu vám říci, že ta dohoda bude lepší. Bude to něco, co zpracuje komise za podpory parlamentu a samozřejmě rady. Ale to ještě není dnešní situace. Dnešní situace je taková, že zde hovoříme o něčem, co se stalo 31. 30. listopadu. Uzavřela se prozatímní dohoda a my devět měsíců žádáme o váš souhlas a samozřejmě čas běží a utíká a my budeme muset zahájit i práce na přípravě nové dohody. A když se vracíme k těm kontroverzním záležitostem, které se řešily, já asi vlastně nemám tolik času, že ne? Je to poslední deset minut, které máme, tak dobře, já se vynasnažím to stihnout. Tak, co říkal pan Lagoro? Otázka byla položena, odpověď zní ne, my nesouhlasíme. Rada nesouhlasí s tím, že ta dohoda neodpovídá evropským předpisům. Kdyby neodpovídala, tak by nebyla taková dohoda uzavřena a ráda by ji takto nedojednala a nepředkládala parlamentu. To je otázka právního názoru, ale mohu vás ujistit, že komise to vnímá tak, že tam ten rozpor není. My jsme totiž nebyli proti a rada měla k tomu jednomyslný souhlas. Odpovídá to veškerým příslušným předpisům evropského práva, včetně charty základních práv a Evropské úmluvě. Jinak by nic takového nevzniklo, kdyby to bylo v rozporu. Člověk na to může vyjadřovat různé jiné názory, já nechci to rozebírat podrobně, ale uh, komise nikdy neschválí nic, co by bylo v takovémto rozporu. Já doufám, že ani rada by nic takového neschválila, pokud by to neodpovídalo evropským předpisům a zvláště Evropské chartě základních práv. Nebylo by to nikdy zpracováno. Článek 16. Já doufám, že to je záležitost, kterou nějak vyřešíme. Já doufám, že vám to i stručně nastíní. My jsme to zvažovali, my jsme o tom hovořili s našimi právníky a řešili jsme celou tu otázku právního základu. Zvláště zde je to opravdu složité. Rozsudek PNR, parlament proti radě, spor ohledně právního základu, kde se poukazovalo na to, že v oblasti prosazování práva, pokud je ta, uzavírána tato dohoda tak v tom původním světě třetího pilíře by to vypadlo jinak a v tom novém světě se zdá podle úsudku našich právníků a mě docela přesvědčili, že nový právní základ je právě v článku 82-87 o, ve smlouvě o fungování Evropské unie. Článek 16 byl konkrétním právním základem pro legislativu ochrany osobních údajů. To bude právní základ, ano, bude to právní základ pro obecnou legislativu na téma ochrany osobních údajů a místo předsedkyně Redingová vám už o tomto říkala, že to bude velmi důležitou prioritou zásadním projektem, který se bude odehrávat v budoucnosti. Musíme přepracovat veškerou tuto legislativu a doufejme, že právní základ bude právě ten článek 16. to se k tomu staví naši právníci a rada. A proto, a neměli byste tomu přesuzovat příliš velkou politickou důležitost, je, ale je to proto, proč tam nebyl článek 16 zařazen. Pokud jde o to bezpečnostní vákuum, záleží, jak se k tomu stavíte. Záleží, jak vnímáte expertní informace. Když já hovořím o bezpečnostním váku, tak myslím toto. Je to základní východisko pro zpracování celé této materie v rámci programu sledování financování terorismu. Je to naprosto zásadní pro otázku bezpečnosti a v některých případech je to naprosto nezbytné. Můžete to spochybňovat, ale já se opírám o tuto domněnku a tento předpoklad. Proto by nemělo být dlouhé období, v rámci něhož by nedocházelo k tomuto přenosu dat. Tomu bychom se měli vyhnout. Co se stane, když parlament řekne ne? Pokud parlament řekne ne, tak já předpokládám, že to dopadne tak, že rada bude komunikovat se Spojenými státy a řekne, že ta smlouva už neplatí, že to nestopí v platnost. Někdy americký senát udělá to samé, takže američany by to nemělo překvapit. U nich se to děje taky, tak to se to stává. Zamyslete se nad známými příklady, jako je Liga národů. Takže k tomu nedojde. A já tedy spekuluji, co se stane v praxi. Já si dovedu představit, že vzhledem k tomu, že američani mají stejně jako já za to, že to je důležité pro otázku bezpečnosti, tak budou nadále požadovat informace, budou používat běžné mechanismy eh, vzájemné pomoci a budou nadále používat to, co mají zakotveno ve svých právních předpisech a budou se dožadovat informací ze systému SWIFT a já vysvětlím, proč říkám SWIFT. Všichni to používají, ale nikdo to neuvedl přesně v té dohodě. Zkrátka budou dále požadovat informace a budou chtít uplatňovat své pravomoci v členských státech. Není to až tak daleko. Každopádně evropská legislativa na téma ochrany údajů bude uplatňována, bude se stavovat na postup těchto orgánů. A co už se nebude uplatňovat, jsou konkrétní ustanovení, která Spojené státy americké ve své zemi dodržovaly v rámci svého právního systému. Tohle to zmizí. A všechna ustanovení, která jsme do té dohody zapracovali, nebudou už uplatňována a nebudou předmětem dohody. To znamená, že dojde k bezpečnostnímu válku nebo válku v oblasti ochrany osobních údajů. Nebude komplexně zajištěná bezpečnost po určitou dobu, ať už to bude jakákoliv doba. A proč tam SWIFT není uveden konkrétně? Protože nechce být uveden. Nechce a nepřeje si tuto publicitu, která se zde tvoří a my jsme se s Američany shodli na tom, že bude lepší to takto výslovně nepoužít. Nebylo ale ničím úmyslem rozšiřovat to na další orgány. Jak víme, SWIFT dominuje eh, tomuto trhu do značné míry, takže takto. A ty procesní věci, jako doba na překlad a tak dále, tak k tomu se vyjádřím pouze tak, že je to standardní, že přes všechno úsilí se často dostaneme do situace, že je takové to prodlení. Není to žádné, žádné, žádné spolčení, nikdo nechce nikoho ponižovat. Jsou to tři instituce Evropské unie a každý to chápe, že v je to citlivá záležitost v citlivém období, Lizabonská smlouva a tak dále. I je to citlivé v rámci transatlantických vztahů, takže si myslím, že bychom se měli všichni maximálně snažit Ne, určitě nejsem eh, politik, Sáro, a sám tady nepřestupuju před voličstvo. Každopádně ne. A chci jen říci, že v našich příslušných ro- rolích a funkcích je zásadní, abychom našli nějaké rozumné řešení bez toho, abychom tím zapříčinili domácí nebo mezinárodní krizi. A teď otázka pana soudce Brugera. Ten má smlouvu na dva roky, má vypracovat smlu- e, zprávu. A tato smlouva mu platí do dubna, což znamená, že je zcela přirozeně teď už čas na tu zprávu. To nebylo nějak záměrně vymyšleno, tak to je to přirozený běh věcí, že v tuto chvíli zpracovává svoji uh, druhou zprávu a provádí druhé kolo šetření a my jsme doufali, že to pro vás bude užitečné a že to oceníte při zvažování udělení svého souhlasu dohodě. A že to oceníte i pro případné potom zvážení té dlouhodobé definitivní smlouvy, kterou jsme chtěli vyjednat později. Já jsem se snažil o stručnost, určitě jsem několik lidí zklamal, rozčílil. Je to opravdu projednaná smlouva, záležitost projednaná na základě vašeho usnesení slovenského roku, kdy my tam zpracováváme a pracujeme s těmi vašimi body a připomínkami a je názorem rady, i komise, že to odpovídá evropské legislativě a těm vysoce nastaveným normám a standardům, pokud jde o základní práva. Pokud tam jsou nedostatky, tak je příště odstraníme. Jsme z institucionálního hlediska lépe vybaveni, než jsme byli a pro zatímní uplatňování dohody bylo zváženo jak členskými státy na radě, tak i Spojenými státy americkými. A my se domníváme, že by toto mělo být takto řešeno. Děkuji, pane Fole, děkujeme za úsilí. Co se týče schrnutí, je tady ještě pan Butalery, který to chce uzavřít. Já zcela souhlasím, že v případě nesouhlasu parlamentu tak ta ustanovení, která se týkají ochrany údajů a e, těch záruk, tak to může zmizet odtamtud, jak jste řekl. Takže v každém případě e, jakékoliv předávání údajů z národní úrovně e, podléhá vnitrostátním pravidlům o ochraně údajů. A alespoň v některých případech možná, že nakonec eh, ta nová pravidla budou eh, striktnější než to, o čem tady diskutujeme. Děkuji. Ano, my jsme překročili dobu a probrali jsme všechno. Děkujeme za součinnost. Děkuji